Dear colleagues. Milí kolegové, vážení poslanci, členové výboru Libe, vážení poslanci národních parlamentů, vážený pane ministře Abelo, vážený eh, pane komisaři Avramopoulosi, vážení příslušníci nevládních organizací, milí řečníci, jsem opravdu upřímně rád, že vás mohu přivítat na důležitém interparlamentárním zasedání na téma reformy současného asilového systému vzhůru. Je to opravdu velice důležitá věc. My ji pro nás, pro výbor Libe, je to jedna z vůbec nejdůležitějších výzev, s níž jsme v tuto chvíli konfrontováni. Jsem velice rád, že jsme se tu dnes sešli a jsem rád, že dnes Ministrem je ministr, který má tuto agendu ve své kompetenci za malské předsednictví je, že je s námi i pan komisař. Máme tady 49 poslanců národních parlamentů a komor z 20 různých členských států a z jedné země Evropského hospodářského prostoru. To je jasný indikátor toho, jak velký zájem národní parlamenty v dnešní téma mají. Jsem přesvědčen, že výměna názorů mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem na téma třetí reformy jednotného azylového systému je zásadně důležitá pro to, abychom mohli dosáhnout pokroku v tomto důležitém bodě. Milí kolegové, mnozí z vás asi víte o tom, jakou práci odvádějí aktivní členové výboru LIBE v tomto tématu. Reforma unijního práva v oblasti azylu dnes probíhá na úrovni osmi návrhů komise, které by měly ustanovit nové legislativní nástroje. Reforma byla iniciována velkým přílivem žadatelů o azyl v minulých letech a má za cíl další rozvoj evropského azylového systému, tak jak ho stanoví základní smlouvy. Úspěšná reforma nejenom, že zajistí, abychom mohli úspěšně čelit všem výzvám, ale také ukáže, jaké jsou naše společné hodnoty a jak budeme řešit problémy. Proto je to reforma, která je životně důležitá. Relevantní práce už začala, probíhá ve výboru pro občanské svobody, svobody spravedlnost a záležitosti domácí. To je výbor, který za všechny tyto, za všechna tato témata nese odpovědnost v Evropském parlamentu. Plánujeme tuto práci na jaro roku 2017. Od přijetí Lisabonské smlouvy je parlament plnoprávným legislativcem v této oblasti a jsme připraveni chopit se své odpovědnosti. Činíme tak již v mnoha bodech. Mnozí zpravodajové a stínoví zpravodajové tu dnes jsou, aby se účastnili diskuse, aby se poučili ze zkušenosti členských států. Jsem si jist, že pouze spoluprací, spoluúčastí Evropské unie a národních legislativců na všech úrovních od prvotní koncepce až do implementace se nám může podařit uspět ve všech těchto úkolech. Milí kolegové, teď se dostáváme k části 1. Budeme se soustředit um, na problematické otázky spojené se společným evropským azylovým systémem. Stávající situace a minulé události ukazují, že systém musí být daleko koherentnější a efektivnější. Je třeba spolupracovat tak abychom se dopracovali k nějakým eh, řešením, která doufejme přived, přinesou zlepšení situace jak pro žadatele o azyl, pro uprchlíky, proto všechny členské státy a všichni, koho se to týká, jsou velice aktivní. Jsem eh, velice potěšen, že mohu přivítat eh, pana Karmela Apelu, který je ministrem vnitra národní bezpečnosti malckého předsednictví v radě a vítám také pana komisaře Dimitrise Avramopoulose za Evropskou komise. Než jim dám slovo, tak bych chtěl říct několik málo slov o tom, jak budou dnešní debaty probíhat. Prosím, poslouchejte má následující slova. Bude to trochu suchopárné a byrokratické, ale je to nutné. Rozprava bude probíhat podle následujícího vzorce. Ta pravidla jsou skutečně nutná Slovo se bude udělovat eh, alternativně dvou poslancům národních parlamentů a jednomu poslanci Evropského parlamentu až do okamžiku, než se seznam řečníků vyčerpá. Poslanci národních parlamentů, kteří chtějí vystoupit, prosím, nechť vyplní eh, formulář s žádostí o slovo a předají to našemu personálu. Prosím, aby se zvedli ruku ti, ty příslušné osoby. Prosím, ty kartičky, až je vyplníte, prosím, jim předejte, chcete-li hovořit. Potom vznikne seznam řečníků na základě těchto formulářů a poslanci Evropského parlamentu mohou žádat o slovo obvyklým způsobem tím, že zvednou ruku, případně se mi jinak přihlásí Prosím, vemte na vědomí, že záleží na počtu řečníků. Možná bude nutné omezit řečnickou dobu, po kterou udělím slovo jednotlivým řečníkům. Řečnická doba pro každého bude kolem dvou minut. Dvou minut. Vím, že já jsem hovořil dlouho, ale pro vás to budou tedy omezněné dvě minuty. parlamentech máte dobu delší, ale tady je to prostě tak. Než se dostaneme k rozpravě, udělím první slovo, slovo panu ministrovi Abelovi, aby vystoupil se svým prohlášením. Tak kardinál, prosím, vítám vás a máte slovo. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové z Národního parlamentu, milí kolegové z Evropského parlamentu, především milí členové výboru LIBE, milí pane komisaři, dámy a pánové, dobré ráno vám všem. Děkuji vám za laskavé pozvání, abych mohl vystoupit na tomto meziparlamentním shromáždění. Co se týká otázky azylu, tak Evropská unie zažívá zásadní změny a výzvy. Jedna z hlavních výzev je naléhavá potřeba hledat budoucí řešení, tak aby se vyrovnaly, ty slabiny, slabiny, které se ukázaly v azylovém systému v minulosti. Je jasné, že stávající legislativní rámec nereaguje plně na současné potřeby našeho azylového systému. Proto v tuto chvíli diskutujeme o sedmi legislativních návrzích, které by, až budou završeny, komplexně reformovali evropský azylový systém. Balíček je nejenom ambiciózní s ohledem na to, jak je objemný, ale je také zásadně důležitý, co se tématu a materie týče. Pozměňovací návrhy, které navrhuje komise, zahrnují zavedení alokačního mechanismu osob potřebujících mezinárodní ochranu, koncept, který v který věří malské předsednictví. Myslím, že by bylo chybou vidět ustanovení takového mechanismu jako něco, z čeho by exkluzivně profitovaly členské státy, které jsou teď vystaveny mimořádnému tlaku. Migrační trasy a velký tlak. Tak vypadá v tuto chvíli situace. Prosincové závěry rady související se solidaritou v rámci Dublinu nám poskytla jasný mandát v pokračování vyjednávacího procesu s cílem dosáhnout koncenzu během našeho předsednictví. Musíme vytvořit systém, který bude odolný i vůči budoucím vzniklým tlakům a bude se opírat o solidaritu a zodpovědnost a systém, který bude politicky přijatelný. Bez ohledu na výhrady, které vyjádřily některé členské státy, mě obecně potěšila, potěšila rozprava neformální rady na Maltě minulý měsíc. Jsem přesvědčen, že jsme učinili důležitý krok správným směrem, dokonce i v tehdy, jestliže zůstává většina práce ještě před námi. Diskuse v Evropském parlamentu se již týkají návrhu ustanovit unijní agenturu pro azyl. Měli bychom vynaložit všemožné úsilí pro to, aby ta agentura začala fungovat co nejrychleji možná. Měli bychom v tom případě agendu, agenturu, která by měla silný mandát v oblasti azylu. To by umožnilo, aby agentura hrála aktivnější roli a poskytla nutnou podporu členským státům. Značný pokrok dosáhla Rada také v souvislosti s návrhem o Eurodaku. Sledujeme práci velice bedlivě, práci, kterou uvádí parlament a očekáváme začátek jednání k tomuto návrhu co nejdříve. Naše snaha streamlinování a urychlení diskusí o textu tohoto návrhu, o návrzích o asilové proceduře, o podmínkách přijímání, návrh týkající se Dublinu a e, návrh týkající se systému přemístování osob, tak předsednictví chce reagovat na klíčové body podél našich hranic a jde o to, aby definitivní návrh byl koherentní a vyvážený. Byly definovány tři body ze strany našeho předsednictví. V současné době se o nich diskutuje na technické úrovni. Sice omezení zneužívání a sekundární přesunu, za druhé socioekonomická práva žadatelů o azyl a příjemců mezinárodní ochrany a záruky pro osoby se speciálními potřebami. Reforma společného azylového systému je prioritou malckého předsednictví a nadále se budeme snažit dosáhnout maximálního možného pokroku za našeho pololetí. Avšak je faktem, že jak se věci vyvíjejí, tak pozice členských států vede k tomu, že máme pocit, že je to velká výzva pro nás jako předsednictví, ale i pro celou Unii. Je to také výzva, na níž musíme reagovat rozhodně a pokud možno ve vzájemné schodě nechci podcenit velikost těch výzev, ale uděláme opravdu všechno pro to, abychom svých cílů dosáhli. Mělo by však být jasné, že žádné předsednictví samo o sobě nemůže uspět. Každý jednotný, jednotlivý členský stát nese svou díl, svůj díl odpovědnosti spoléháme se na vaši podporu při svém úsilí o vytvoření trvanlivého, efektivního a úspěšného evropského azylového systému. Je na čase, abychom dokázali svým občanům, že Evropská unie může věcí dosáhnout a může se s výzvami popasovat úspěšně. Děkuji vám, čekám na vaše reakce, poznámky a rád se budu věnovat i detailům, které před námi jsou po dobu našeho předsednictví v Radě. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Zřejmě jsem na začátku měl říci, že tady budeme mít celkem tři sekce uh, následně, kterým budou předsedat členové tohoto výboru LIBE a později tedy k tomu dostanete další informace. A nyní je mi velkou ctí, že mohu předat slovo panu komisaři eh, Dimitrisi Avramopolovisovi, Evropskému komisaři pro migraci, vnitřní věci a občanství. Je nám velkou ctí, že nám povíte o tom, jaká je situace eh, v této oblasti. Děkuji vám, pane komisaři. Děkuji, Klode. Přeji všem dobré ráno. Vážení poslanci Evropského parlamentu, národních parlamentů, milý Karmelo, vítejte v Bruselu. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval vám, Claude, a také členům výboru Evropského parlamentu eh, Libe, že zde mohu hovořit. Jsme tu společně poslanci vnitrostátních národních parlamentů i Evropského parlamentu, tak abychom diskutovali o společné prioritě, to znamená o reformě společného evropského asilového systému. Domnívám se, že aby tato reforma byla úspěšná, budeme muset otevřeně a konstruktivně diskutovat je to nutné, tak abychom zajistili, že tedy dostatečně zohledníme obavy našich občanů a že se jim tedy řádným způsobem budeme věnovat v průběhu našeho rozhodování. Uprchlická krize nás naučila, že opatření čistě na národní úrovni uspokojivá řešení nepřinesou. A to neplatí v žádném ze členských států EU a e, neplatí to pro Evropskou unii, jako takovou. Fragmentaristické oddělené vnitrostátní e, přístupy podrývají evropský projekt. To znamená, že v tuto chvíli v podstatě musíme přemýšlet o tom, co je spochybňováno. My jsme začali eh, nebo zažili to, že eh, je ohrožen šengenský systém a další pravidla. Všechna, všechny členské státy musí spolupracovat a musí navzájem sdílet odpovědnost. Eh, je nezbytné, abychom posílili evropskou spolupráci tak, abychom společně chránili vnější hranice EU, aby náš společný asilový systém mohl fungovat. A to v zájmu těch, kteří jsou skutečně ohroženi a abychom zároveň rozbili sítě paš, eh, pašeráků lidí a abychom také vrátili zpět ty, kteří eh, nejsou uprchlíky. To znamená, že tomu se musíme v následující době věnovat. Shodli jsme se na společných krocích, které v tuto chvíli provádíme. Vznikla, vznikly ty hotspoty, vznikly systémy znovu usídlení a přemístění. Snažíme se tedy vracet nelegální migranty, přitom spolupracujeme se třetími zeměmi. A ta spolupráce je nyní ještě intenzivnější. Vytvořili jsme tedy politický rámec, díky němuž můžeme bojovat také proti uh, pašování lidí. Informace od Europolu naznačují, že pašeráci, převaděči využívají azylový systém počet nedoprovázených nezletilých lidí roste. Mnoho z těchto nezletilých dětí se po příchodu do Evropy ztratí a hrozí, že se staly terčem a obětí sítě převaděčů. To znamená, že my musíme sdílet eh, solidaritu, musíme eh, také prokázat zodpovědnost. Tím prokážeme, že zastáváme společné hodnoty a že všichni, všichni všichni zúčastnění na všech úrovních jsou schopni spolupracovat. Kromě toho musíme posílit systém přes přemístěvání. K tomu je potřeba, aby se do toho zapojily všechny členské státy a e, zvýšili tedy počet přemístěvaných osob, včetně těch nedoprovázených nezletilých dětí. Třetí reforma společného asilového evropského systému, o kterém tu dnes diskutujeme, představuje nedílnou součást eh, tohoto komplexního přístupu. V našem systému jsme zaznamenali určité strukturální nedostatky, které se odhalily právě během uprchlické krize. A to navzdory tomu, že jsme společný azylový systém teprve nedávno reformovali. Jsou tu velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, pokud jde o e, způsob použitého řízení, podmínek přijetí žadatelů o azyl, míře uznávání e, azylu a přiznávání mezinárodní ochrany. Tyto rozdíly mezi členské, členskými státy přispívají k tomu, že doschází k sekundárním tokům migrantů a k obchodování s azylem. A tím není zodpovědnost mezi jednotlivými členskými státy eh, rovnoměrným způsobem rozdělena, tak abychom mohli chránit ty, kteří naši ochranu skutečně potřebují. Evropa potřebuje velmi, velmi odolný společný asilový systém, který je založen na solidaritě a na férovém rozdělení odpovědnosti. Komise navrhuje, aby vznikl systém, který eh, navzájem více sladí národní asilové systémy, tím by se posílila vzájemná důvěra mezi jednotlivými členskými státy. Vzájemná důvěra je naprosto nezbytná. A to ne pouze pro efektivní fungování systému, ale také proto, abychom byli schopni uh, zaručit to, že budeme se, žadat, že budeme se žadateli o azyl zacházet uh, rovnoprávným a důstojným způsobem. Navrhujeme, abychom do toho systému vložili ještě další prvky, které zlepší evropskou spolupráci. Snažíme se zároveň zaručit vysokou míru harmonizace, větší konvergenci při hodnocení žádostí o azyl v rámci EU a také systém spravedlivého rozdělení žadatelů o azyl mezi členskými státy EU. Tato třetí reforma společného azylového systému by měla vést k tomu, že budeme mít systém, e, který bude efektivní, bude fungovat rychleji, ale zároveň budou zaručena práva žadatelů o azyl v průběhu celého procesu a e, kritéria pro udělení mezinárodní ochrany budou tedy mezi členskými státy harmonizována. Chceme zaručit, aby žadatelé o azyl eh, se setkali se stejnými standardy v celé EU. Věnujeme se i otázce sekundárních toků a zneužívání azylového systému. Snažíme se totiž aplikovat vhodné sankce, pokud jde o podmínky přijetí Eh, tam, kde tedy žadatel o azyl nesplní svoje požadavky nebo svoje povinnosti. Navrhujeme, aby byl systematicky používán zrychlený postup. Úspěch eh, této reformy závisí na tom, že tady budeme mít mechanismus solidarity. Pro nás je to nezbytný prvek celého systému a proto tedy navrhujeme, aby tady byl korektivní mechanismus přidělování, korektivní alokační mechanismus, to je to, čemu se obecně říká dublinský systém. Pokud máme i nadále profitovat z toho, že v Evropě už nejsou vnitřní hranice, potřebujeme dublinský systém, který bude jasně stanoven, bude předvídatelný a bude účinným způsobem fungovat. Jasnější pravidla by měla vést k tomu, že tu bude systém, který umožní rychlý přístup k azylovému systému, ale zároveň zavede sankce v případě, že tady někdo nebude dodržovat pravidla. A to se týká i těch již zmíněných sekundárních toků. Potřebujeme systém, kde ta pravidla budou jednoznačně definována a bude je možno okamžitě aplikovat, tak abychom mohli reagovat na neočekávané situace. Kromě toho jsme eh, tedy chtěli zavést ještě několik povinných alokačních mechanismů na úrovni členských států. Jde o to, aby tady eh, zodpovědnost byla rozdělena eh, spravedlivým způsobem a abychom tedy zamezili tomu, že tady dojde eh, k sekundárním tokům. Právě proto navrhujeme to, aby tady byl evropský systém znovu osídlení, který umožní legální migraci do EU pro osoby, které potřebují mezinárodní ochranu. Evropský rámec pro znovu usídlení sníží rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a mezi praktikami, které se v jednotlivých členských státech používají. Evropská unie tím bude mít silnější pozici v globálním měřítku a bude schopna hovořit jedním hlasem. Díky tomu se nám lépe podaří přesvědčit naše mezinárodní partnery o tom, že tedy bereme na sebe eh, svůj díl zodpovědnosti a že oni by měli učinit taktéž i členské státy tedy musí prokázat svoji politickou vůli v prosazování této reformy společného evropského azylového systému a především systému dublinského. Komise tedy navrhla reformu, který, která eh, zefektivní současný systém a zároveň bude spravedlivější. Musíme eh, migraci spravovat spravedlivějším, solidárnějším způsobem. Doufám, že se brzy shodneme na tom, jak by tedy budoucí evropský azylový systém měl vypadat. Budeme nápomocni malckému předsednictví budeme se mu snažit pomoci v tom, abychom našli řešení, které bude přijatelné pro všechny členské státy. Bude to mechanismus solidarity, který zaručí, že žádný členský stát nebude ponechán bez pomoci. Zároveň se spoléháme na Evropský parlament. Činili jsme tak od počátku prchlické krize. Věříme ve spolupráci s vámi že nám tedy pomůžete eh, eh, v pokroku ve všech oblastech. Naši občané právem očekávají, že jejich zvolení zástupci budou v tuto chvíli jednat. Je na čase, abychom tedy v těchto návrzích pokročili dál. Milí kolegové, na migraci se musíme podívat pozitivnějším a strategičtějším způsobem. Migrace totiž může pro Evropskou unii znamenat i velké výhody. A je na každém z nás, abychom z migrace učinili příležitost. Všichni v tom musíme sehrát roli v rámci politické diskuze za spolupráce se společenstvími na místními a regionálními úro... na místní a regionální úrovni. Musíme do toho zapojit všechny zúčastné strany a musíme se snažit pomoci těm, kteří skutečně potřebují ochranu. Evropa by měla být eh, díky tomu, že se bude více integrovat konzistentnějším společenstvím. E, čím dříve budou migranti integrováni do místního společenství a na trh práce, tím větší jsou vyhlídky na stabilitu, prosperitu naší společnosti. A toho všeho dosáhneme tehdy, pokud tady budeme navzájem spolupracovat na místní, regionální, národní a evropské úrovni. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane komisaři. A nyní tady hned přejdeme k naší diskuzi. Vždycky vystoupí dva poslanci Národního parlamentu a potom poslanec Evropské, Evropského parlamentu. Děkuji vám za to, že jste vyplnili formuláře. To je pro nás velmi nápomocné. Vidíme vaše jméno a odkud jste. Nejdříve tedy Dominik Tržinsky z Polska, polský poslanec. Kde pak je pan Taržinský? Please go ahead. For two minutes. Prosím, máte dvě minuty. Ano, děkuji. Já mám otázku k celé myšlence této reformy. Říká se zde, že jsme připraveni na tuto reformu a výzvy. Kdo je připraven? Kdo je připraven na tyto výzvy? A na jaké výzvy jste vlastně připraveni? Protože to slovo reforma samo sobě je nedostatečné. Já bych rád věděl, kolik z vás eh, si je vědomo toho, že teroristické útoky v Paříži proběhly tak, že tam byli dva lidé, kteří dostali azyl na Lampeduze to nikdo nikdy nezmínil. Že to, co se stává, to, co se už stalo v Evropě, se stává proto, že jsme měli žadatele o azyl. Dokonce jsme měli někoho, kdo už, nechte mě dokončit, je to jenom fakt. Je to fakt. Takže nejde o to, co se stane, ale o to, co už se stalo. Takže já bych se vás rád zeptal, o jaké reformě tady mluvíme a jestli naši občané budou bezpeční po této reformě, protože já nehovořím o tom, co se možná stane, já hovořím o tom, co už se stalo, o teroristických útocích a o skutečném nebezpečí v Evropě. Děkuji. Děkuji, to byl uh, takový dobrý průlomový začátek, ale to je samozřejmě dnes dovoleno, vzhledem k tomu, že tady máme poslance národních parlamentů. Dále pan Adrunes Asopalos, omlouvám se za svou výslovnost. Děkuji, pane předsedo. Pár poznámek, které se týkají dublinského systému. Náš parlament v Litvě si myslí, že bychom měli zachovat současný dublinský systém. Nicméně souhlasíme s tím, že je potřeba provést určité změny, aby se zajistilo jeho efektivní fungování. Za druhé, zdůrazňujeme, že je nutné zachovat úzký vztah mezi povinnostmi členských států chránit vnější hranice EU a zodpovědností při přeskumu žádostí o azyl. Současný systém musí být doplněn opatřeními na sdílení břemene a solidaritu. Nicméně aktivace jakýchkoliv solidárních opatření by neměla být automatická, protože každá situace může vyžadovat zacílená opatření a kroky. Rozhodnutí o spuštění solidár, solidárních opatření by měla být založena na koncensu. Jsme toho názoru, že aktivní a rozhodující role členských států v procesu rozhodování by měla být rozhodně zajištěna. Souhlasíme s tím, že všechny členské státy se musí podílet na opatřeních ve prospěch solidarity, ale je na každém členském státu, aby se rozhodnul, do jaké míry přispěje. Vnímáme solidaritu jako soubor opatření. Například Litva se účastní relokalizace. Jsme na třetím místě mezi všemi členskými státy, pokud jde o relokalizaci. Pokud se tedy podíváme na procento kvóty, kterou už jsme naplnili. A navíc je velmi důležité mít eh, právní iniciativy, aby se zablokovaly všechny možné půlové faktory příští migrace. Děkuji a nyní paní Ana Gomeš za europoslance. Ze všeho nejdříve bych ráda řekla, že většina teroristických útoků v Evropské unii jsou výsledkem činů evropských občanů. A pravděpodobně to souvisí s hloupými politikami, které podporovaly segregaci v evropských městech. Tím si můžeme vysvětlit, proč mnoho mladých lidí má sklony nechat se naverbovat teroristickými organizacemi. A potom se musíme zeptat členských států, co dělají, aby bojovali proti financování terorismu nesprávně implementují směrnici o praní špinavých peněz. Ale já zde mám otázku na komisi a na předsednictví rady. Situace nezletilých bez doprovodu, jak tady o tom hovořil komisař. My nedáváme této otázce dostatečnou podporu a tím je nejen vystavujeme velkému riziku, ale vytváříme i velké riziko pro nás, protože potom jsou tito nedoprovázení nezletilí vydání na milost a nemilost různým organizacím i těm, kteří rekrutují teroristy. To je věc, kterou členské státy ošklivě zanedbaly a tady bychom potřebovali plán Evropské komise. A stejně tak eh, bychom potřebovali věnovat náležitou pozornost zranitelným osobám se zvláštními potřebami protože mezi úprchlíky a žadateli o azyl je spousta jiných kategorií zranitelných lidí. Musíme také mít plán, který pomůže členským státům zajistit eh, sociální integraci a vyhnout se sekundárním pohybům. Ovšem klíčová otázka je solidarita. Solidarita, která by měla vládnout jakémukoliv relokalizačnímu mechanismu, a která pořád nevládne i přes rozhodnutí, která už přijala rada. A pak je zde samozřejmě otázka, která souvisí s novou eh, tendencí externalizovat eh, naši zodpovědnost. Nejdříve jsme ji přesunuli na Turecko a teď zde máme tady eh, návrh vytvořit offshore v zemi, která prostě není náležitě zpravována. Takže v tomto rámci bych ráda slyšela názor předsednictví rady a komise. Děkuji. Chci jen připomenout, že se musíme držet toho časového limitu dvě minuty. Všichni kolegové. Jaroslav Paška ze Slovenska. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, musíme si uvědomit, že solidarita je dobrovolná kategorie. Každý z nás má právo rozhodnout se, jestli své vlastní peníze, když se solidárně někomu dá, dá studentům na lepší vzdělání, nemocným, na rychlejší uzdravení anebo chudým na lepší život. Zároveň si musíme uvědomit, že každý z nás se může rozhodnout, zda tu pomoc poskytne finančně, nebo zadá bezdomovci teplé jídlo, nebo poskytne nocleh na den, na dva, na tři, na týden nebo na další období, nebo jakou formu pomoci zvolí. Proto je z mého pohledu absolutně nepřípustné, aby jakýkoliv úředník v Bruselu chtěl předepisovat svobodným občanům Evropské unie a svobodným členským státům jakou formu a jaký rozsah pomoci musí poskytovat. Myslím, že v tomto případě se, pane komisaři, dostáváte mimo liberální, svobodné respektování občanských a lidských práv svobodných občanů Evropské unie. Musíte si uvědomit, eh, vážený pane, že pokud budeme pokračovat dále touto cestou, že budeme chtít direktivně nařizovat členským státům a jejich občanům, jak mají postupovat při akceptování a pomáhání migrantům, tak to budete vy, kdo vyženete členské státy a jejich občany z Evropské unie, protože když oni nebudou chtít přijmout váš model, tak se samozřejmě budou bránit nařízením Evropské komise, která přicházejí bez jejich akceptace. A to je, myslím, největší hrozba. Takže ne více Evropské unie, ale více naslouchání názorů občanů. To je řešení a východisko této, této situace. Děkuji vám za pozornost. Eh. Okay. Okay, I'm, I'm really enjoying Já si opravdu užívám tuto autentickou eh, atmosféru z národních parlamentů. To mě připomíná mou vlastní minulost v Národním parlamentu, ale teď Nikoleta Paliuk eh, z Rumunska. Nikoleta Paliuk, please, from Romania. And of course, interpretation. A samozřejmě tlumočení je k dispozici. To jsem možná měl říct na začátku. Nikoleta Pauliuk, membrun. Vážený pane komisaři, já jsem členkou rumunského senátu a ráda bych vám představila pozici mé země, Rumunska, k migraci. Rumunsko podporuje uplatňování současných opatření Evropské unie v oblasti migrace a byli bychom rádi, kdyby žadatelé o azyl byli předmětem přesunů, transferů a myslíme si, že bychom měli lépe spolupracovat s externími partnery Evropské unie. Zároveň bychom měli společně řídit migraci nejen v Evropě, celosvětovém měřítku. My v Rumunsku nejsme přímo zasaženi touto migrační vlnou a přesto podporujeme tuto vlnu solidarity na evropské úrovni. Jakýkoliv budoucí azylový systém musí být eh, konstruován tak, aby byl schopen eh, v členských státech využít solidarity, různých stupňů solidarity, také na základě schopnosti členského státu přijmout eh, uprchlíky. A jakékoliv rozhodnutí na evropské úrovni by mělo zohlednit eh, konkrétní situaci členských států. A to vše je velmi důležité k tomu, abychom měli globální přístup eh, k migraci. Rumunsko si myslí, že bychom měli bojovat především proti nelegální migraci a obchodování s lidmi, abychom měli dlouhodobý plán v této oblasti a zároveň bychom měli odradit tyto lidi, aby se pustili vůbec na tuto nebezpečnou cestu ze své země, kde mohou eh, přijít o život. Měli bychom chránit obzvlášť zranitelné osoby, včetně nezletilých, měli bychom také na pomoci ke stabilizaci politické situace v zemích původu. Děkuji. Děkuji. Dále Carlos Coelho z Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo, já budu mluvit portugalsky. Pane ministře, pane komisaři, bylo zde řečeno, že by bylo dobré, aby Mare Nostrum, kteří měli římané, se nestalo mare mortum. A to je pravda, protože minulý rok byl rokem, kdy ve středozemním moři zahynulo nejvíce osob. A to číslo převýšilo čísla z minulých let. A proto, pane komisaři, je nutno vytvořit společný azylový systém, který by byl opravdu evropský, opravdu společný. To znamená, aby fungoval doopravdy a nejen na papíře. A to je právě s cílem zabránit tomu, aby se z Mare Nostrum nestalo Mare Mortum. Výchozím bodem bude vytvoření agentury. Nejedná se o to, že by se ze současné situace vytvořila nějaká agentura, která by byla neschopná spravovat krize. My chceme, aby členské státy začali plnit všechny své povinnosti a já doufám, že maltské předsednictví přispěje k úspěchu a k rychlému přijetí tohoto nařízení. Má otázka se zaměří na mechanismus relokalizace. To je příklad, dokonalý příklad té velké problematiky stávající krize. Máme nějaké společné kroky, společnou akci a potom jisté členské státy odepřou eh, nebo nechtějí aplikovat tento koncept. Proč to, pane předsedo, nefunguje? Děkuji. A paní Soraya Rodríguez ze Španělska, z Národního parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Nejdříve bych chtěla říci, že to nejhorší, co můžeme udělat, je plést si oběti z katy. Hlavní oběti terorismu, džihádského terorismu, jsou uprchlíci, státní příslušníci těch zemí, kteří utíkají před terorem a hrůzou. Takže kriminalizovat přistěhovalce, cizince, je podle mě zcela nepřijatelné. A to poslední, co bychom tady měli slyšet, na zasedání zemí Evropské unie, že určitě tedy musíme reformovat skutečnou evropskou a společnou politiku. Já bych chtěla připomenout, že pracujeme pro budoucnost, ale máme zde současný problém, který není vyřešen. Komise vynaložila jisté úsilí při uplatňování mezinárodní legislativy, uplatňování Ženevské umluvy z roku 1951. To není tady nějaký projev dobrovolnosti, to je závazek, který se týká i Evropské komise, Evropské unie, protože to jsou povinnosti, které vyplývají z tohoto dokumentu mezinárodního společenství. Politiky a dohody, které jsme uzavřeli, pokud jde o relokalizaci a přesídlení uprchlíků, nebyly naplněny z některých, ze strany některých členských států, které jasně a explicitně, jak už jsme tady slyšeli na začátku této schůze, řekly, že to prostě plnit nebudou. A Evropskou komisi a Evropskou radu sebou táhnou. Uh, takže musíme myslet na budoucnost, ale musíme myslet také na to, co uděláme teď. Jak to nenaplnění, ne politické vůle, ale mezinárodního závazku, jak budeme řešit? Budeme řešit tuto krizi, to není řešení, nebo krize uprchlíků, to je nejhorší krize Evropské unie, na kterou neumíme reagovat a která nás velmi poškozuje. A proto Mluvme o budoucnosti, o společných azylových politikách, ale hovořme také o budoucnosti, o tom, jak vyřešit tuto situaci, která je naší situací. To si nesmíme zastírat. Jeden z kolegů tady něco říkal a já bych mu chtěla říci, že my všichni jsme uprchlíci, protože zítra bychom všichni mohli prchat před válkou. A to je právě duch Ženevské umluvy z roku 1951. Děkuji. Omlouvám se. Časovač nám trošku neběžel, ale teď už je to napraveno. A teď eh, Paul Bieler ze Švédska. ono je docela snadné hovořit o tom, jak snadné to bude vyřešit, když budeme všichni společně, ale mám tady některé zcela konkrétní otázky. Ze švédské strany musím říct, že my podporujeme reformy, které byly předloženy, ale moje strana nesouhlasí se švédskou vládou. Švédsko přijímá uprchlíky ne přímo, ale v důsledku sekundárních přesunů. Stále ale je situace taková, že nepodporujeme ten relokační systém přes celou Evropu. S, integrace, s integrací je to tak, že státy, které vítají a přijímají nové občany, tak eh, je vítají a přijímají na bázi dobrovolnosti, svobodné vůle a nemůžeme něco takového naoktrojovat členským státům, aby přijímali lidi, pokud eh, to nechtějí. My bychom se měli pokusit eh, řešit to, jak pomoci těm zemím, které přijímají lidi už teď, tak abychom měli nějaký dobrý fungující systém již prvního usídlení pro lidi, kteří přicházejí. Je Eh, důležité zjistit, zda ti lidé skutečně mají důvody pro to, aby žádali o azyl. I když většina migrantů nejsou teroristé, tak víme, že teroristé využívají děr v našem systému, které se nutně projevují při tom velkém migračním přílivu. A je třeba eh, zastavit ten velký příliv a to neuděláme reformou svého systému. Je třeba, abychom eh, reformovali ochranu svých hranic. Děkuji vám. Děkuji. Kolegové, eh, máme tady spoustu žádostí, já si to zaznamenávám tak, jak žádosti oslavy přicházejí, takže někteří budete přesunuti do pozdějších částí tohoto jednání, tak abyste se všichni dostali ke slovu teď Tania Fajon za Evropský parlament. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, jsme tady proto, abychom diskutovali a přišli s nejlepším možným řešením pro lidi, kteří potřebují ochranu a pro Evropu, která naléhavě potřebuje skutečný evropský efektivní asilový systém. Musíme pochopit celý komplex otázek, co se kolem nás děje Eh, všechny pokusy kriminalizovat migranty a uprchlíky, jak zmínili někteří kolegové, je velká ostoda, která poukazuje na naše slabiny. Měli bychom být daleko ambicioznější, když diskutujeme o azylovém systému. Musíme lidi přemístěvat a relokovat efektivním způsobem a musíme mít evropskou odpověď na problémy. Není to problém jedné jediné země a pokud se nám nepodaří dosáhnout skutečného evropského asilového systému, tak bychom mohli ztroskotat s celým integračním procesem a mohli bychom přijít o Schengen. Jsem přesvědčená, že budoucí migrační a uprchlickou situaci nezvládne žádná země sama. Žádné hranice, žádné ploty to nevyřeší. Chtěla bych se zeptat, komise na to, co zmínila už Anna, ten, ta otázka nezletilců bez doprovodu. Vím, že strategie již skončila v roce 2013 a ráda bych věděla od předsednictví a komise, zda chcete předložit nějaký konkrétní akční plán, konkrétní opatření, jak budete řešit otázku nezletilců bez doprovodu, protože víme, že dochází k mnoha případům, kdy děti zmizí, kdy jsou zneužívány, pašovány a myslím, že je naléhavá potřeba to řešit. To je otázka, na kterou se budu soustředit jako zpravodajka, až se bude předkládat zpráva. Souhlasím s panem komisařem Avramopoulosem, že se musíme okamžitě vrátit k obnovení Schengenu v plném rozsahu Máme stále kontroly na vnitřních hranicích, třeba mezi Slovinskem a Rakouskem. A taková ambiciozní evropská reakce je jediným mo- možným řešením, jak obnovit Schengen v plném rozsahu. Teď pan Jack Madison z Estonska za Národní parlament. Děkuji, budu hovořit estonsky. týká reform, tak eh, bych chtěl nejprve říci toto. Bylo by zdvořilé nechat lidi domluvit, než přijdete s ideologickými odpovědmi a reakcemi. Myslím, že bychom se měli navzájem respektovat, respektovat názory, i když nám nekonvenují Slyšel jsem tady o skutečné solidaritě a tak dále, ale zeptal bych se, kdo definuje ty pojmy. Definuje to Evropská komise, která bude říkat národním poslancům, kdo, co je to skutečná solidarita. Kdo definuje pro 28 členských států chápání tohoto pojmu, jednotné chápání tohoto pojmu? A za druhé, dobrovolné rozdělování lidí, o tom hovořila poslankyně z Portugalska, mm, Slovensko a Polsko se obrátili na soud a již letos se rozhodne, zda ten systém byl dobrovolný, anebo zda to byla v podstatě kvóta vnucená členským státům. Rád bych vám připomněl, že Evropská unie je unii států a není to federace. A to, co teď vidím, je riziko, že dochází ke konfliktu s ústavou mnoha členských států. Tato federalizace v podstatě je v kolizi se suverenitou členských států. Je třeba respektovat členské státy a jejich právo rozhodovat o své vlastní migrační politice. Hlavním důvodem Brexitu vidím, že mnozí komisaři a šéfové zemí v Evropské unii nejsou schopni analyzovat řádně problémy, které vedly k Brexitu. Děkuji. Paní Langšádlová z České republiky, prosím. se omlouvám, já jsem byla přihlášena do druhé části, nicméně děkuji. Eh, český parlament eh, podporuje některé návrhy z tohoto balíčku. Vítáme například Eurodac a další kroky, které povedou k celkovému zefektivnění fungování dublinského systému. Jsou však návrhy, které musíme naprosto důrazně odmítnout. Je to korekční přerozdělovací mechanismus a takzvaný návazný finanční příspěvek Solidarity. Ten důvod, proč eh, toto odmítáme, je především to, že je to v rozporu s Lisabonskou smlouvou, s naším primárním právem. Protože, prosím kolegové, otevřete si Lisabonskou smlouvu, smlouvu o fungování Evropské unie. Eh, je tam článek 78 odstavec 3 a ten hovoří o tom, že v případě migrace eh, je možné jednorázově, a opakuji jednorázově, přijímat ve prospěch dočených zemí dočasná opatření. Já si myslím, že je naprosto nepřijatelné přijímat takové návrhy, které jsou v rozporu s naším primárním právem. To je naše zásadní výhrada. Nemůžeme porušovat vlastní právní řád. Druhá věc je, já považuji za zásadní chybu, že nebyly využity instituty dočasné ochrany, které jsou v eh, evropském právu. Dočasná ochrana eh, je upravena i směrnicí Rady z roku 2001. Toto je opatření, které by fungovalo na hromadný příběh uprchlíků, tak jak ho známe. Chtěla bych říci pro ty, kteří se odvolávají na ženevské konvence. Já jsem je velmi studovala a velmi konzultovala i s univerzitními autoritami. Ženevské konvence, tak jak byly přijaty, nikdy nebyly přijaty na hromadné uprchlické vlny. Počítají s individuální ochranou. V ženevských konvencích, tak jak je známe, a prosím, přečtěte si je, nevyplývá právo kohokoliv na to získat azyl a e, povinnost jakéhokoliv státu azyl poskytnout. Prosím, podívejte se do ženevských konvencí. O jiná věc je, jak jsme to interpretovali v evropském a v národních právech. Ale opravdu není možné se odpor, e, odvolávat na to, co není pravda. Další věc je, já bych chtěla říci, že my máme zkušenost s přijímáním tisíců migrantů ze zemí bývalé Jugoslávie v 90. letech. Jsme připraveni k solidaritě. Sama jsem ze strany, která je připravena na dobrovolné bázi přijímat uprchlíky, pokud jsou to ti nejpronásledovanější a nejohroženější, pokud projdou bezpečnostním screeningem. Ale to, co se odehrálo a bohužel doteďka odehrává, je pro nás nepřijatelné. Děkuji. Thank you. And for the MEPs, Mr. Ala Hahu, please. Nyní zástupce poslanců Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Azylový postup a slučování rodin se stalo kanálem pro ekonomickou migraci. Lidé utíkají před tím, že jsou chudí a nemají dostatek uh, příležitostí. Není to jen kvůli ohrožení. Každý rok tedy překonávají středozemní moře lidé z takových zemí jako Alžírsko a kromě toho eh, je to zhoršováno tím, že návratové postupy nejsou dostatečně prosazováno, prosazovány a eh, absence Eh, hraničních kontrol v podstatě umožní migrantům zvolit si zemi, kde chtějí žít. Eh, špatné fungování nebo nefungování dublinského systému, to je další problém. Všechno to podrývá kredibilitu, důvěryhodnost eh, asilového systému v očích daňových poplatníků a motivuje to další nelegální migraci a ty, kteří se snaží na migračních tocích vydělat. Zároveň to ohrožuje budoucnost šengenského prostoru. Eh, přemístování eh, žadatelů o azyl není řešením. Je to řešení, které stroskotalo. My potřebujeme ukončit především ty sekundární toky a obchodování s azylem. Například členské státy by neměly mít pouze právo, ale měly by, by mít i povinnost eh, považovat uh, za nepřijatelnou žádost o azyl u lidí, kteří přišli přes jiný členský stát. Eh, měli bychom to tedy vždy řešit v první zemi, ve které daný žadatel vstoupil do EU. Potřebujeme harmonizovat azylové postupy a podmínky přijetí, tak abychom snížili podněty a motivaci pro tyto pře, pro toto přemístěvání z jedné země do druhé. Komise už přijala určité kroky v tomto směru. Kromě toho je velmi důležité, abychom zdůraznili eh, zodpovědnost eh, samotných žadatelů o azyl, například eh, povinnost spolupráce a poskytování správných osobních údajů. Děkuji vám. Děkuji. A nyní ještě poslední dva zástupci národních parlamentů a následně tedy požádám pana ministra a pana komisaře, aby odpověděli na tyto dotazy a komentáře. Myslím si, že eh, teď tedy je na řadě pan eh, Frank Trenk ze Slovenska. Omlouvám se za výslovnost. Já budu pokračovat slovinsky. Eh, pane předsedo. V systémech azilní politiky. Diskuze o azylovém systému, o uprchlících a tak dále, eh, ta mě velmi zajímá, protože já jsem politik, ale jsem také analytik. Musím říct si, že dost těžko tuto diskuzi chápu. Na jedné straně máme země, které už se desetiletí zabývají touto problematikou. Itálie například trochu méně Řecko, ale také Rakousko, Německo, Švédsko. To jsou země, které mají velké zkušenosti v této oblasti, mají mnoho nevládních organizací, které pracují v této oblasti. Je to skutečně optimálně. Na druhé straně máme eh, členské státy, omlouvám se, my nedostáváme tlumočení. Určitě ne tedy do angličtiny. Můžu pokračovat? Omlouvám se, pane Trčku musíte Nemusíte to tedy začni, začít od začátku, jenom to prosím schrňte. Měl bych si sám přeložit? Já jsem věděl, že vaše angličtina bude dokonalá. Mluvte klidně svým jazykem, ale začněte trošičku tam, kde jste skončil, prostě to jenom schrňte. Sorry about that. There was a technical problem. Can I start again? Dobře, já tady začnu ještě jednou. Děkuji. Ano. Eh, řeknu tady od počátku to, co jsem už řekl. Diskuse, jak už jsem říkal, se točí kolem toho, že na jedné straně máme země, které se zabývají touto výzvou. Itálie, Řecko, Německo, Švédsko, země, které mají velké zkušenosti i o spolupráci třeba s nevládními organizacemi. Na druhé straně ale máme země, které ve skutečnosti si nejsou eh, nebo nejsou příliš informovány o tomto problému. Možná jsou také netrpěliví, netolerantní a občas přijímají nějaké normy, které eh, nejsou úplně v pořádku. A mně se zdá, že tímto způsobem eh, necháváme tyto osoby tak trochu v rukou organizovaného zločinu. Já musím eh, upřímně říct, že mám pocit, že zde nejsou velké faktické diskuze. Musíme si také položit otázku ohledně naší role, role nás politiků, protože my se tady scházíme, možná něco potom napíšeme na Twitter nebo na Facebook a pokračujeme dále, jako by se nechomelilo. A to je důsledek neadekvátních politik, které Evropská unie přijala. I když hovoříme o terorismu, já jsem členem výboru, který se zabývá uh, sledováním teroristické hrozby, jemu předcházení a to tež tedy platí pro terorismus. Mně se zdá, že zapomínáme na některé občany a Především tedy na občany, kteří kvůli procesu industrializace byli odsunuti na okraj společnosti. Pak jsou zde další aktéři, jako Trump a tak dále, ale v každém případě si myslím, že by se všechno mělo řešit také cestou rozvojové pomoci je to diskuze, která možná probíhá mimo některých koridorů, některých kanálů, ale měli bychom pochopit, jaké jsou hlavní příčiny těchto problémů a nehledat řešení, která možná ani neexistují nebo s nimi se nechceme konfrontovat. Takže se mi zdá, že by to měl být uh, náš eh, příspěvek. Někdy opravdu vystupujeme pateticky, máme různá prohlášení rivna, ale ve skutečnosti na sebe nechceme vzít naši zodpovědnost, takže máme strach ze svého stínu a skrýváme problémy, které jsou reálné a před nimi stojíme. Takže se mi zdá, že tady se vede taková filozofická debata o solidaritě a ve skutečnosti nás to nikam nevede jen se tím šíří netolerance a to je důsledek nezodpovědné politiky. Ano, děkuji. A nyní za Finsko pan Irola, prosím, máte dvě minuty. Děkuji. Já jsem 12 let pracoval mezi žadateli o, žadateli o azyl, dříve než jsem se stal poslancem. A zjistil jsem, že většina z těch, kteří k nám přicházejí, nejsou uprchlíky v tom slavem, slav, eh, vlastním slova smyslu. V tom smyslu, že by tedy prchali před válkou nebo jiným nebezpečím. Většina migrantů zkrátka hledá lepší kvalitu života a my za to musíme platit. To znamená my jako původní evropské obyvatelstvo. Pokud se podíváme na demografickou situaci Blízkého východu a Afriky, tak zjistíme, že naše možnosti, pokud jde o přijatel, přijetí těchto uprchlíků, jsou omezené a že už tato imigrace nebude e, moc dlouho pokračovat. A e, zároveň nás ta migrace e, neobohacuje, tak jak to bylo řečeno. Bychom tedy měli získat informace eh, o těchto zemích původu. Měli, ta situace tam by se měla zlepšit, zlepšit tak, aby tito lidé eh, nemuseli utíkat do Evropy a zároveň bychom se měli snažit zabránit tomu, aby eh, rostla dál populace v Africe, protože i to je jedna z možností. Děkuji. Děkuji. A za evropské poslance E, nyní tedy promluví paní Wikström a následně e, paní Ernst, e, tedy paní Ernst tady promluví až v druhé části, pokud je to v pořádku. Tak to, pokud souhlasíte, Cornelia. Dobře, děkuji. Děkuji, jsem velmi ráda, že můžeme hovořit s poslanci národních parlamentů. Já jsem byla zpravodajkou v pokud jde o reformu dublinského systému. A já si myslím, že musíme říct si některé věci, které jsou očividné. Všechny členské státy EU musí evropskou legislativu dodržovat. Eh, eh, není možné si z toho vybírat pouze to, co se vám líbí. Pokud jde o solidaritu, tak eh, tomu se věnovala celá řada příspěvků. Šlo o dobrovolnou solidaritu, ale já se ptám, proč by se to mělo týkat pouze přijetí uprchlíků? E, proč bychom takovou tu dobrovolnou účast neměli aplikovat i na evropský rozpočet nebo na otázky spjaté se životním prostředím? Proč je to tak, že tak, tato polit, oblast politiky je Eh, brána jako výjimka a že eh, a členské státy si tedy chtějí o tom rozhodnout sami. Nám zkrátka už se to nelíbí, potřebujeme solidaritu, spolupráci, spolupráci ve všem. Azylová politika by z toho neměla být výjimkou eh, my se tedy snažíme dokončit měnovou unii, eh, snažíme se dokončit energetickou unii, bude to ještě chvíli trvat, ale podaří se to a proto se ptám, proč se zkrátka nedaří eh, tady vytvořit unii v rámci přijímání migrantů a migrační politiky. Já si myslím, že by se to tedy mělo podařit. Já ještě budu hovořit během druhé části, eh, tam se budu snažit být více politicky korektní. Děkuji. Děkuji, Cecílie. A Nyní tady máme 10 minut na to, aby odpověděli pan ministra, a pan komisař. Kdo z vás bude hovořit jako první? Eh, nejprve pan komisař. Děkuji, Klode. Eh, neskrývám, že jsem trochu zaskočen některými otázkami. Připomnělo mě to můj Eh, moji činnost v Národním parlamentu. Nicméně tady jsme v Evropském parlamentu. A já bych rád požádal všechny poslance všech parlamentů, aby se snažili překonat svůj čistě národní vnitrostátní pohled. Ano, musíme to vzít v potaz, ale my jsme tady kvůli něčemu jinému. My jsme tady proto, abychom se snažili o jakousi syntézu myšlenek, abychom našli společné, eh, společnou půdu, společný postoj, díky němuž bychom jako Evropská unie mohli tuto záležitost řešit. Je to eh, naše povinnost, povinnost Evropské unie a povinnost Evropského parlamentu. Evropský parlament naši činnost od počátku velmi intenzivně podporoval. Rád bych připomněl, že když začala uprchlická krize, byli jsme, nebyli jsme nikdo připraveni. Ani EU, ani národní státy. Nyní jsme učinili velký pokrok a může se nám podařit dosáhnout ještě většího pokroku, pokud budeme postupovat jednotně a pokud budeme eh, eh, respektovat základní principy demokracie a solidarity. Ano, pokud máte mm, na mysli solidaritu, tak máte pravdu, že to nemůžeme pojímat a la carte. Pokud se podíváte do svých národních eh, slovníků, tak zjistíte, že pojem solidarita má stejný význam ve všech jazycích ulicích. Není to nic, co bychom vymysleli. Solidarita je zakotvena již v zakládajících dokumentech, v zakládajících smlouvách. A já tady tady přednesu politickou poznámku, politický komentář, který půjde ještě dál. Někdy je tedy Evropská komise obvinována z toho, že dostatečně nezohledňuje přání a názory Eh, evropských občanů, ale to je nezodpovědné. A eh, my jsme tu proto, abychom tady eh, chránili smlouvy, abychom se jich zastávali. Právě proto jste nás jmenovani, jmenovali, ať už jako komisaře, a nebo jako volené poslance Evropského parlamentu. Respekt vůči našim občanům se zrcadlí v respektu jejich základních práv. byť to tedy e, nebyli právě oni, kdo tady před mnoha lety rozhodli o tom, že se staneme jednotnou evropskou rovinou. Musíme respektovat mír a demokracii, musíme respektovat sociální soudržnost a stabilitu. Ale pokud toho chceme dosáhnout, tak potřebujeme společné řešení. My jsme se od počátku shodli na tom, že tady musíme najít jednotné řešení. Vy Eh, potřebujeme tedy evropské řešení evropských problémů, ale nezvládneme to sami, protože největší zodpovědnost, pokud jde o provádění těchto opatření, leží na členských státech. Musíme se tedy o to snažit společně. Evropské instituce, národní vlády a politické strany. Pokud se objeví něco, co nebude Eh, dostatečně respektovat eh, občany, tak jsou to populistické nacionalistické strany, které podrývají evropské eh, hodnoty a podrývají evropský projekt. Ale jak už jsem řekl, právě proto jsme tady. Tento přístup mm, se tedy snaží názory evropských občanů respektovat. Tolik tedy několik krátkých odpovědí na otázky, které tu dnes zazněly. Eh, nejprve bych eh, rád odpověděl polskému poslanci parlamentu. Já si myslím, že bychom nikdy neměli směšovat terorismus migrace a migraci. Eh, došlo pouze k jednomu jedinému případu v Německu, kdy pachatel byl někdo, kdo tedy nelegálně překročil evropské hranice. Ve všech ostatních případech, jak už jsem řekl, nebo jak bylo řečeno, to byli pachatelé, kteří eh, byli tady eh, z EU, kteří vyrostli tady v EU. A to je obrovský problém, eh, který musíme řešit, protože to jsou dcery a synové těch, kteří přišli do Evropy před mnoha lety. To znamená, že na to musíme najít nějakou odpověď, nějaké řešení, způsob, jak je integrovat a zároveň bojovat proti radikalizaci. Já zodpovídám za eh, migraci, vnitřní věci a občanství. Eh, a je to velmi obtížné spojit tyto oblasti, protože to vnímání, že migranti jsou automaticky teroristé, toto vnímání zkrátka musíme z našich myslí vyhnat. Potřebujeme eh, vytvořit přátelské prostředí pro ty, kteří se rozhodli přijít do Evropy, ale zároveň musí respektovat naše zákony, naše pravidla. Naše hranice už jsou díky vám a díky naší práci lépe chráněni. chráněny. Pohraniční hlídky už dobře fungují, jsou to ty hotspoty, to jsem řekl na začátku. To znamená, že lidé, kteří přicházejí do Evropy, už jsou plně registrováni, jsou jim odejmuty odtisky prstů a tak dále. Vlastní provádění těchto pravidel je tedy na bedrech e, národních orgánů. Bezpečnost, pomoc e, migrantů, to všechno spolu navzájem souvisí. Pokud tedy e, máme odvést svůj díl práce eh, v oblasti migrace, tak to nebude na úkor bezpečnosti. To vám, v tom vás tedy mohu ujistit. My se snažíme pomoci členským státům v tom, aby tedy lépe zvládali zprávu hranic. My jsme tedy posílali kontroly, takže všichni migranti jsou nyní již plně eh, kontrolováni. A ještě další věc. Bylo řečeno, že Evropa tady stanovuje pravidla, se kterými nesouhlasíte. Je to jinak. Komise předkládá návrhy, díky nimž chceme migrační pravidla reformovat. A je na členských státech, aby v tuto chvíli rozhodli společně s Evropským parlamentem. A to je tedy situace, ve které se v tuto chvíli nacházíme. Paní Gomez hovořila o těch nezletilých osobách bez doprovodu. Já jsem o tom hovořila na počátku také. Ten návrh zavádí speciální postup, který se týká právě těch zranitelných osob. My se snažíme tedy zohlednit ty nejlepší zájmy dětí. Ty různé postupy například zrychlené postupy je možno uplatnit pouze na nezatělé osoby bez doprovodu a to pouze v omezených a velmi dobře zdůvodněných případech. Náš návrh, který se týká podmínek přijetí, se snaží o to, abychom bojovali proti sekundárním tokům a abychom zajistili, že národní systémy a národní systémy navzájem budou tedy v souladu. To je jedním z našich cílů. Souhlasím s paní Fajon. Ano, máte pravdu. A já už jsem to opakovaně říkal při jiných příležitostech. Musíme mít vyšší ambice. I v zájmu těch nezatělých osob bez doprovodu. E, v listopadu jsme vedli velmi plodnou výměnu názorů eh, s malckými zástupci. Vy jste tam byla. V tuto chvíli pracujeme na tom, abychom tedy na tyto, všechny tyto konference nějak navázali, abychom určili kroky, díky nímž členské státy budou schopny lépe zvládat rostoucí příliv eh, nezatělých migrantů. A nyní k té relokaci, přemístěvání, přemístění. Eh, já neskrývám svoje zklamání. Před rokem jsme se stanovili cíl eh, o přemístěvání určitého počtu migrantů. Nicméně v nedávné době už jsme od členských států dostali pozitivnější signály. Ten systém přemístění tedy musí být naplněn. Členské státy musí být, dostat svým povinnostem, protože to rozhodnutí eh, před rokem přijali v Lucemburku všechny členské státy. To znamená, nyní je na nás, na všech, abychom to implementovali. Všichni migranti eh, kteří, kterých se to týká, by tedy měli být přemístěni, přemístěni do září a v září bychom tedy měli se k tomu vrátit a zjistit, jestli všechny, všechny členské státy dostály eh, svým povinnostem. Pokud jde o otázku eh, české poslankyně týkající se dočasné ochrany, my jsme nenavrhovali to, aby se to tedy Eh, prosazovalo, protože jsme tady konfrontováni se smíšenými toky. Eh, jsou tu jak eh, skuteční uprchlíci, tak nelegální migranti. Naším přístupem je to, abychom tedy tyto osoby skrýnovali a abychom tedy ochranu poskytli pouze tím pravým uprchlíkům. To je tedy ta hlavní práce vytvořených hotspotů. Víte, že je to tak, že většina těch, kteří sem dříve přicházeli a přicházejí i nyní, byť tady ta, ty počty uh, klesají, jsou potenciální političtí uprchlíci. Uh, ale zároveň jsou tu lidé, kteří jsou nelegální migranti. To znamená, že to tedy musíme posoudit. Mohu vás tedy, mohu vás ujistit, že se o to snažíme, byť stále ještě tedy máme rezervy a můžeme e, dosáhnout většího pokroku. Tu situaci máme pod kontrolou, ale je to tak, že členské státy si musí uvědomit, že to je i jejich povinnost. Ono je velmi jednoduché kritizovat Brusel. Nicméně my všichni jsme vlastně e, v Bruselu, protože co je vlastně Evropa? My všichni jsme součástí toho evropského systému. To vzájemné obvinování, které tady hrají politické strany, eh, by mělo okamžitě skončit. My zkrátka musíme spolupracovat, protože jinak do, v budoucnu budeme všichni povoláni k zodpovědnosti, eh, pokud tedy evropský projekt bude ohrožen. Je to naše povinnost, to už jsem řekla na začátku, naší povinností je to, abychom tedy zachovali, dodrželi hodnoty, principy a také politiku, eh, kterou jsme schválili, tak abychom řešili tu, tento problém, tento jev. Někdo se domníval, že Evropskou unii ohroží, ohrozí ekonomická krize, ale ukazuje se, že je to právě uprchlická krize, co Evropskou unii ohrožuje, protože se to přímo dotýká o hodnot, na kterých je evropský projekt založen. Děkuji. Thank you very much, Dimitris. And... Děkuji, Dimitrisi. Já si myslím, že tady rozhodně musíte ještě hodně pracovat. Děkuji také za to, že jste reagoval na ty věci, které zde zazněly. Máme velmi málo času, takže Karmelo, teď nemusíte zodpovídat všechny dotazy, jen prostě pár připomínek, poznámek za předsednictví. Děkuji, já se pokusím také své komentáře zkrátit. Myslím si, že členské státy musí akceptovat, že migrace je výzvou pro všechny členské státy společně. Já mám pocit, že v uplynulých eh, měsících eh, a týdnech, a eh, tedy letech, jsme to nějak nepochopili. Pořád je to spochybňováno a my se na to musíme shodnout. Jak jsem říkal, všichni souhlasíme s tím, máme tu dohodu, že všechny členské státy na sebe musí vzít zodpovědnost a ten úkol, že budeme řešit migraci všichni společně, protože to je výzva pro Evropu, ne pro někoho ano, někoho ne. A ne, že si někdo bude vybírat, kdy a kde bude akceptovat svou zodpovědnost. Takže musíme postupovat společně a já si myslím, že to je jeden z hlavních bodů při snaze zvládnout migraci jak z vnitřního, tak z vnějšího aspektu migrace. Myslím, že dnes jsme slyšeli různé názory, různé náhledy, což je také symptomem toho, jakým problémům čelíme v radě. Někteří měli opravdu pestré komisáře, komentáře a komisař na ně správně reagoval. A to jsou ty problémy. A právě proto ve svém úvodním vystoupení jsem apeloval nejen na nás, jako na předsednictví, abychom udělali maximum a vynaložili veškeré úsilí, které je vyžadováno, ale ten výsledek nezávisí pouze na předsednictví, ale na všech členských státech. Solidarita. Solidarita je klíčovým slovem ale musí být uvedena do praxe. Solidarita nesmí být à la carte, jak už tady někdo říkal. Nesmíme si vybírat, kdy ano, kdy ne a musíme souhlasit s tím, že budeme všichni vykazovat solidaritu. A já zde nebudu dávat solidaritě žádná přídavná jména. Nejde efektivní solidaritu nebo jinou solidaritu. Prostě je to solidarita tečka a my všichni ji musíme projevit. Otázka je, jak můžeme akceptovat, že solidarita bude dobrovolná. Paní Tajon tady říkala, že musíme být ambicioznější. Možná ano, ale má otázka je, jak můžeme být ambicioznější, když to, co je teď prezentováno, je pro nás těžko odsouhlasitelné. Těžko hledáme konsensus ohledně toho, co je teď na stole. Dokážete si představit, jak bychom dosáhli konsensu, kdybychom měli ještě ambicioznější návrhy? Jistě souhlasím s komisařem v tom, že nezletilí bez doprovodu a lidé se zvláštními potřebami, jak o nich hovořila paní Gomeš, zaslouží zvláštní pozornost. A já ji ujišťuji, že předsednictví vnímá tyto věci jako součást našich priorit, jako klíčové body a je to obsahem těch návrhů, o kterých se teď diskutuje. Takže zranitelné osoby, nezletilí bez doprovodu a pár dalších bodů na toto téma. To jsou rozhodně naše priority, můžete si být jisti, že budeme na tom dále pracovat. Také na tom, abychom dosáhli standardizace eh, těch eh, postupů pro opatrovnictví. Pokud je o mechanismus relokalizace, tak eh, já myslím, že to je jedno z témat, kvůli kterým nás lidé sledují, dívají se na nás. Zda jsme důvěryhodní, když o něčem rozhodneme a pak to neuvedeme do praxe. V roce 2015 jsme se rozhodli o relokalizaci 160 tisíc uprchlíků za dva roky a teď jsme na čísle 12 tisíc. My jako Evropská unie jsme rozhodli, že je na každém členském státě, aby splnil sliby, které v roce 2015 dali. My jako předsednictví a komise můžeme těm členským státům, které nezahájili nebo zahájili velmi pomalu proces relokalizace uprchlíků z Itálie nebo z Řecka, tak ji můžeme pouze připomenout, aby urychlili tento proces. Pokud o sekundární pohyby, to je také jedna z věcí, o které se diskutovalo a debatovalo, aby se tedy omezila ta možnost sekundárních pohybů. I to je obsaženo v celé řadě návrhů které řeší předsednictví. Ale na závěr, pane předsedo, bych rád zmínil výzvy, které před námi stojí, jsou opravdu nekonečné od vyřešení problematiky zemí původu a transitních zemí. Paní Gomeš zmínila také Libii, která je která tedy 3. února na formální radě ministrů na Maltě byla řešena a naše hlavy státu a premiéři vydali prohlášení o Libii. Když se podíváme na čísla z minulého roku, 181 tisíc migrantů k nám přišlo především tedy z Libie. Takže ano, Libie určitě musí být naším partnerem, musíme jednat s libijskými úřady a musíme doufat a pomáhat v tom, aby se Libie zase stala fungujícím státem. Ano, máme výzvy na našich eh, vnějších hranicích, zlepšili jsme hranici svých externích hranic, ale stejně tak musíme věnovat pozornost interním aspektu migrace. A možná Tady se nám příliš nedaří. Relokalizace je součástí těch interních faktorů a také další věci, které se nám nedaří implementovat jako členským státům, pokud jde o migraci. Solidarita a reforma Dublinu, to jsou hlavní témata, která musíme diskutovat. A není to snadná diskuze. Chci jen říci, <clears throat> že v lednu tohoto roku jsme měli kolo bilaterálních jednání s členskými státy, abychom se pokusili individuálně vylepšit dokument slovenského předsednictví. Jsou zde další body, na které teď tedy nemám čas, abych zašel do detailu, ale toto jsou hlavní věci, které musíme společně vyřešit a doufáme, že do konce tohoto předsednictví dosáhneme kompromisu. Děkuji, chci jenom říci, že Malta je země, která velmi dobře chápe význam slova solidarita. Vy čelíte větším tlakům než jakákoliv jiná země EU, zmínil to i pan komisař. Teď zahájíme druhý blok. Prosím, eh, ušetřete si trochu energie na tento blok. Bude to o Dublinu. Já chci poděkovat panu komisaři a, a panu ministrovi. Někdo teď vydal tweet, že ve výboru Libe probíhá zdravá diskuze. Myslím si, že je to hezký eufemismus. Členové výboru Libé jsou na takovouto debatu zvyklí. My jsme také z členských států, známe tu realitu, jak to vypadá. Takže v tomto duchu bych rád požádal Cecílii Wikström, která je zodpovědná za dublinský file, aby převzala předsednictví a předsedala tomuto panelu, který se bude týkat velmi složité záležitosti redistribuce. Colleagues will be starting right away, so please... Uh, Kolegové, budeme rovnou pokračovat, takže nikam neodcházejte. Děkuji. Dear colleagues, please be seated. Vážení kolegové, prosím, posaďte se, abychom mohli zahájit naši dru- druhou část. There is a listening room. Máme zde poslechovou místnost, eh, takže bych vám ráda předala tuto technickou informaci. Je to v této budově AG1 a SP1G1 pro všechny z vás, kteří se sem nevejdou. Ale teď budeme pokračovat. I pro mě velkým potěšením, že vás mohu přivítat v tak hojném počtu na tomto meziparlamentním zasedání o reformě společného evropského azylového systému. Jak víte, revize dublinského nařízení je úhelným kamenem této reformy a vyměňovat si informace a názory se zástupci národních parlamentů, je velmi důležitá, abychom to tentokrát udělali opravdu dobře. Není to příliš dlouho, co jsme uzavřeli formální reformu. Bylo to pouze v roce 2015, tedy nedávno, takže tentokrát to musíme udělat skutečně dobře, musí to být odolné a trvalé, protože události v roce 2015 určitě ukázaly, že dublinské nařízení musí být reformováno. Proč? Protože prostě selhalo. Teď musíme vzít v úvahu také to, co zde řeklo několik řečníků v předcházejícím bloku. Musíme posílit důvěru evropských občanů v azylový systém, posílit také důvěru žadatelů o mezinárodní ochranu a musíme také pracovat na důvěře všech členských států Evropské unie. Je třeba, aby ty postupy byly rychle založené na společné zodpovědnosti a na jasných pravidlech pro všechny, aby mohly být implementovány a aby se jich eh, všichni drželi. A jak jsem eh, uvedla ve vysvětlujícím prohlášení k mé zprávě o revizi Dublinu, EU je teď na křižovatce. Abychom to udělali správně a ne znovu měli meziinstitucionální dohodu, tak musíme přemýšlet jinak, musíme využít větší kreativitu, protože nemůžeme pokračovat eh, dále v práci s rozmělněnými kompromisy a s ad hoc reakcemi na krizové situace. V budoucnosti tomu musíme zamezit. My jsme se o to pokusili a nepodařilo se nám to. Já nemusím opakovat to, co zde už říkali někteří z vás dnes dopoledne pokud jde o tom přesídlení 160 tisíc uprchlíků z Itálie a z Řecka. Není to tedy, je to tedy příklad té ad hoc reakce na krizi. Tentokrát to tedy musíme udělat správně už od začátku. Já se těším na vaše příspěvky ohledně toho, jak by měl fungovat dublinský systém, co bychom od něj měli očekávat, abychom umožnili uh, rychlý přeskum žádostí o mezinárodní ochranu, abychom poskytli rychlý přístup k férovým, spravedlivým a efektivním azylovým postupům. Měli bychom také mít životaschopný systém relokalizace, který umožní členským státům, všem členským státům řešit krizové situace. V mém návrhu zprávy najdete mé návrhy ohledně toho, jak toho dosáhnout. Dali jsme pouze na samotném začátku celého postupu a kolegové ze všech politických frakcí této sněmovny budou teď mít nějaký čas na to, aby předložili své pozměňovací návrhy k mému textu. A vaše dnešní příspěvky jsou také velmi vítány, aby nás vedly při práci na budoucnosti tohoto procesu. Já jsem přesvědčena, že se nám podaří dostat této výzvě jen na základě zvýšené spolupráce. Je už opravdu na čase, abychom ke každé složité situaci přistupovali jako k situaci, do kterého nebo do jejího řešení se musí zapojit všechny členské státy, musí na sebe vzít svůj díl zodpovědnosti. Chci vám připomenout, co už vysvětloval pan Moraes. Debata bude probíhat následujícím způsobem. Nejdříve dostanou slovo dva poslanci Národního parlamentu a potom jeden poslanec Evropského parlamentu dokud tedy nebude vyčerpán seznam řečníků. Poslanci, kteří chtějí vystoupit, eh, se musí rychle přihlásit a také eh, vyplnit eh, formulář, ve kterém budou tedy žádat o slovo a předají to tedy našim zřízencům. Seznam řečníků bude tedy na základě těchto formulářů sestaven v pořadí, v jakém byly odevzdány. Jak jsem říkala, a poslanci se můžou, nebo europoslanci se můžou normálně přihlásit, jako to běžně děláme. Já možná budu muset tedy zkrátit řečnickou dobu, aby všichni řečníci dostali prostor. Řečnický čas bude tedy kolem dvou minut, ale ještě se k tomu vrátíme. Než tedy zahájíme diskuzi, ráda bych se s vámi podělila o informace, kterých už jsem využívala při práci na své zprávě. Nejdříve bych dala slovo paní Sofie Magenis, která je z předsednictva UNHCR tady v Bruselu. Její příspěvek se zaměří na to, jak zajistit přístup k azylu a spravedlivé rozložení EU. Bude se zaměřovat na lepší management, partnerství a solidaritu a obnovu důvěry. A poté vystoupí Daphne Butejpake z Evropské rady pro uprchlíky a osoby v exilu. Bude hovořit o použití automatického systému pro krizovou relokalizaci. Teď vidím, že si vystřídal Ken Polet, takže budu se těšit na jeho vystoupení. Ale nejdříve tedy paní Magenis na 10 minut. Thank you very much, uh, eh, Ms. Děkuji vám, paní předsedající, za tento úvod. Chtěla bych poděkovat Evropskému parlamentu a národním parlamentům, které jsou zde dnes zastoupeny, za pozvání pro UNHCR k této diskusi na téma třetí reformy azylového systému. Evropský parlament a v této věci parlament jehož aktivity vede paní Vikstrémová, by měl vést k větší míře solidarity v evropském azylovém systému. Hodláme hrát i nadále důležitou roli v komunikaci a chceme s vámi úzce spolupracovat. Národní parlamenty také hrají důležitou roli při prezentace pozice svých států a při zajišťování řádné implementace evropského práva na národní úrovni. To je věc, která je nadmíru žádoucí. Ráda vidím, že dnešní diskuse se soustředí na interní azylový systém uvnitř EU. Příliš eh, často se totiž soustředíme v současném diskurzu na externí aspekty zvládání migrace nebo zvládání otázek mezinárodní ochrany. A velice často se málo soustředíme na tu interní dimenzi tohoto problému. Ve svých stručných poznámkách budu hovořit o tom, jak UNHCR vidí zlepšování důvěry větší mírou solidarity. To jsou návrhy, které UNHCR se sídl, eh, odstartoval tady v Bruselu konce minulého roku. Jsou to naše klíčové návrhy pro Evropu. Mé poznámky se také opírají o výsledky pozorování a sledování nedostatků stávajícího dublinského systému, které jsou sepsány ve studii na téma dublinského nařízení. Myslím, že každý si je vědom toho, že máme značné problémy s implementací dublinského nařízení. Nechci tady se pouštět do statistik, ale myslím, že je důležité vědět, že v roce 2015 13 348 lidí bylo transferováno v rámci Dublinu, což je 10 žádostí. Tedy vidíme, že systém, kdy pouze 10 lidí nakonec je transferováno podle Dublinu. Také v roce 2015 jsme viděli, to byl rok, kdy jsme dosáhli nejvyšších statistických hodnot. Viděli jsme, že členské státy chtěly sami rozhodovat, což bylo v podstatě v důsledku uh, německého rozhodnutí z roku 2016. Viděli jsme, že víc než přes 11 600 žadatelů o azyl zůstalo v zemích, kde byli, že nebyli dále transferováni protože členské státy se odvolávaly na svou suverenitu. To je něco, s čím by stáv, stávající návrh chtěl skoncovat. Co se týká specifických doporučení, tak naše doporučení cílí na to, aby vznikl evropský systém, který bude fungovat pro uprchlíky i pro Evropany na bázi úzké spolupráce. A je třeba projevit solidaritu a poučit se z roku 2015. Máme čtyři prioritní oblasti EU, která bude angažována na svých vnějších hranicích, bude zajišťovat bezpečné právní cesty. To znamená, Evropská unie by víc měla podporovat třetí země a budeme řešit otázku legální cesty. Je třeba reagovat na ty, kdo v budoucnosti přijdou, je třeba na to být strategicky připraven. Je třeba mít zvládnutý společný asilový systém, který zajistí přístup na území, to je to, na co se pak soustředím, a e, také způsob integrace uprchlíků do Evropské unie. Dále se budu věnovat třetímu z návrhů, návrh, který se týká solidarity a dobře zvládnutého evropského azylového systému. Za prvé půjde o zavedení jednotného registračního systému, tak aby všichni byli registrováni, aby se dostali do řádné procedury aby to probíhalo rychle. To by vedlo k tomu, že by se obnovila důvěra jak na straně evropské populace, tak uprchlíků, protože tato důvěra byla značně otřesena tím, že se po Evropě pohybují neregistrovaní lidé. Viděli jsme, že v hotspotech dochází k odebírání otisků prstů, ale zatím stále ještě nemáme jednotný systém přístupu k registraci těchto lidí. Za druhé, když se budeme opírat o ty návrhy, s nimiž přišla komise, tak jsme navrhli trochu jiný přístup, co se týká reformy dublinského nařízení. To, co je teď na stole, je zavedení eh, povinných procedur, tak, aby se posoudilo, zda osoba žádající o azyl může být přijata do té které země. Víme, že jsou tady různé názory, ale tohle je návrh tak, jak ho teď komise předkládá. Podle našeho názoru lidé, kteří přijdou do EU, by měli být vpuštěni na území EU a měl by jejich případ být řešen věcně. Máme tady návrhy, jak použít zrychlené procedury za pomoci existujících agentur EU. Vidíme, že ty procedury, které vedou k tomu, že ty lidé nejsou vpuštěni, jsou vráceni zpátky do země prvního vstupu, to je hrozně složité. A jde o to, že eh, by v eh, bezprostředním sousedství EU musely být bezpečné první země. Je třeba se soustředit na to zavedení toho systému a do té doby, než bude, tak by EU měla přijímat uh, a zaručit zrychlené procedury, které zajistí poskytnutí ochrany a ty, kteří nemají nárok na ochranu, nemají důvod, aby se trvali, tak by měli být vráceni a měli bychom se snažit, aby to rychlé vrácení nestroskotalo. Jde o to, aby byli přijati ti, kdo ochranu potřebují, a aby byli vráceni ti, kteří ji nepotřebují. Za třetí jsou tady praktické návrhy na distribuční mechanismy v rámci EU a funkční relokaci. Víme, že je to těžké s tou relokací. Moc to nefunguje ta relokace těch 160 tisíc lidí v podstatě neuspěla. Víme, že by to mohlo fungovat lépe. Potřebujeme lepší přístup, lepší spolupráci členských států a všech agentur. Také bychom chtěli navrhnout, aby lhůta, která se rychle blíží, je koncem září, byla využitá. Jde o to, pokud těch 160 tisíc lidí nemá být, nebude relokováno v rámci toho časového rámce, tak jak to bude všechno pokračovat tak, aby eh, ti lidé dostali, co potřebují. Co se týká slučování rodin, ten stávající návrh reformy Dublinu eh, vychází z toho, že se ta kontrola, zda někdo může či nemůže být přijat, bude předcházet tomu té proceduře o slučování rodin. V tu chvíli, tuto chvíli je to tak, že když žadatel přijde třeba do Řecka, tak eh, pak čeká, jak to bude dál s jeho rodinou. Ten návrh tedy má v sobě určité pojistky. Procedury sjednocování rodin by měly být prioritou, jak v budoucnosti, tak i ve stávajícím režimu Dublinu, protože ten bude fungovat do té doby, než bude systém nový. Zatím nemáme data za rok 2015. Eh, v roce 2014 jenom asi žádná celá tři desetiny procenta, něco přes 2000 osob eh, spadaly do těch procedur sjednocování rodin. To sjednocování rodin nejenom, že je v zájmu příslušníků těch rodin, ono je to i v rámci zájmu fungujícího systému. Když lidé se nelegálně pohybují po Evropské unii, tak jsou z toho problémy. A dále ty redistribuční mechanismy, o nich se hodně hovořilo, také jsme přišli s návrhem, jak bychom rádi viděli fungování takového mechanismu. Ty návrhy jsou podrobně vidět v našem dokumentu, který je k mání na webu, ale my bychom chtěli upřednostnit sjednocování rodin, chtěli bychom mít mechanismus, eh, který bude spuštěn, jakmile v některém členském státě bude dosaženo prahové hodnoty, tak bychom navrhovali, aby žadatele o azyl nebyly přemysťovány v rámci toho mechanismu, ale musely by zůstat tam, kde, tam kam přišly. A ty dobře zdokumentované případy, o nich se bude rychle rozhodovat v rámci země příchodu a budou pak rychle redistribuováni. Víme, že je to složité, protože zatím nemáme společný systém uznávání statutu uprchlíka, ale chceme, aby se věci neduplikovaly. Chceme, aby stávající systém, kdy se něco zkoumá v Itálii nebo v Řecku a pak se ti lidé transferují a dojde k dalšímu kolu zkoumání, zda mají nebo nemají nárok na status uprchlíka. A nakonec chtěli bychom naléhavě vyzvat akci v případě dětí a nezletilců bez doprovodu. Tady je třeba se na to soustředit. Příliš často vidíme, že ten navrhovaný systém je zdlouhavý a nefunguje tak, jak by měl. Nesoustředíme se zatím na bezpečí těch nejzranitelnějších osob. My se snažíme na to poukazovat v dokumentu, který jsme přijali v Ženevě v prosinci. A rádi bychom zajistili eh, ochranu nejlepších zájmů dětí a nezletilců bez doprovodu. To možná není vždycky tak, že by mladí lidé se dostali do toho azylového systému. Je třeba se o ně starat, je třeba umožnit znovu sjednocení rodin a jejich ochranu v rámci EU. Děkuji vám. Thank you very much. Děkujeme vám. A nyní dostane slovo Chris Polet. Děkuji a omlouvám se, že jsem vás nejprve neuvedla správně. My se přece známe už dlouhá léta ale eh, člověk zažívá překvapení každý den. Děkuji paní Wikstrom a Děkuji také organizátorům této akce za to, že nás pozvali. Já zastupuji Evropskou radu pro uprchlíky a exolanty. Eh, jsme sítí 97 nevládních organizací, které v celé Evropě pomáhají uprchlíkům a migrantům 35 eh, zemích Evropy máme většinu členů v EU, ale jsou tu i e, členové, kteří nejsou v EU. E, to znamená, že pokud jde o spravedlivé rozdělení žadatelů o azyl, tak to je samozřejmě kontroverzní otázka, která vyvolává velmi žavé diskuze. A domnívám se, že pokud nás něco naučili události z roku 2015 a 2016, a tady nebudu tak politicky uh, korektní, já si myslím, že to zkrátka ukázalo, že dublinský systém nefunguje. Opět se ukázalo, že tento systém skrývá určité strukturální nedostatky a že je potřeba to tedy uh, zásadním způsobem uh, reformovat a zamyslet se ještě jednou nad těmi základními výchozími body. Jsme trochu zklamáni nedostatečnou ambicí toho návrhu Evropské komise. My bychom byli rádi, kdybychom tedy revidovali principy dublinského systému, ale místo toho je to systém, který je e, založen na logice sankcí namísto toho, abychom se snažili o to, aby ten systém fungoval. My se domníváme, že ten systém fungovat nebude. Pro účely tohoto panelu bych se rád soustředil na dvě konkrétní věci, kterých jsme se již dotkli. Už se jich dotkla Sofie, ale já bych byl rád, kdybych eh, se mohl zaměřit na jiné aspekty. Jde o návrh komise uplatnit nebo vyjmout žadatele z bezpečných zemí a dále jde o to, že by tedy ten takzvaný damblický systém tady mohl představovat nějaké ohrožení eh, a kromě toho bych se eh, chtěl vyjádřit o tom korekčním alokačním mechanismu. O tom jaké problémy v tomto mechanismu vidíme. Zapomněl jsem říci, že jsme vytvořili poměrně komplexní analýzu tohoto návrhu. Jsou tam detailní doporučení týkající se pozměňovacích návrhů eh, k tomuto návrhu komise. Bohužel ale nemohu tedy se tomu věnovat eh, ve veškerých detailech, takže řeknu pouze to nejdůležitější. Nejprve článek 3.3 Článek 3.3 návrhu komise hovoří o tom, že dříve než se uplatní kritéria eh, pro eh, určení vhodného státu, tak tedy eh, o přípustnosti žádosti o azyl rozhodne první členský stát a nebo tady může být zahájen jiný postup, protože daný žadatel pochází ze země, která je podle seznamu EU považována za bezpečnou. Jde o to, aby tedy nedocházelo k dalšímu přesunu žadatelů mezi členskými státy, pokud tyto žadatelé nemají nárok na azyl a zároveň návrh komise říká, že ta země, do které žadatel vstoupí jako do první, což jsou většinou země na jižní hranici EU, budou tedy zodpovídat za eh, jeho žádost a za posouzení jeho žádosti. My se domníváme, že toto východisko je trochu problematické z hlediska ochrany, ale také z hlediska účinnosti a z hlediska solidarity. Sophie již zmínila skutečnost, že to v podstatě celý systém ještě více komplikuje. Dříve než se uplatní dublinský systém, musíte nejprve uplatnit tento systém nepřípustnosti. A kromě toho je tu ještě jedna záležitost. Vzbuzuje to velké obavy, pokud jde o právo na rodinný život, jak už o tom hovořila Sofie, eh, který, který je tedy v článku 8 eh, Evropské eh, charty základních práv garantován. Členské státy by tedy měly eh, aplikovat koncepty bezpečné země dříve, než tedy uplatní další kritéria, eh, do kterých, mezi které patří i právo na rodinný život. Skutečný rozsah působnosti toho konceptu eh, bezpečné země se tedy zaměřuje na to, nebo je zpět s tím, že se tedy snížily ty nároky na to, aby dotyčná země byla uznána bezpečnou a zjistila, zjišťujeme, že na naše hranice by tedy přicházelo mnoho eh, žadatelů o azyl, kteří by byli posláni zpět a nemohli by tak eh, být sloučeni se svými rodinnými příslušníky, kteří již v Evropské unii jsou. Je tu tedy akční plán, který byl vytvořen za spolupráci s komisanem Andrejsem, tak aby se tedy urychlila realizace těchto eh, návrhů v rámci evropského AKY. Kromě toho se domnívám, že tento návrh by eh, ohrozil solidaritu a my se domníváme, že právě vyšší solidarita mezi členskými státy by měla být jedním z našich předních cílů. Eh, koncept bezpečné země by byl pro členské státy povinný a takovéto uplatňování tohoto principu by tedy vedlo k tomu, že by byly disproporciálně zatěžovány země, které jsou na jižní hranici EU a to by potom vedlo k tomu, že by se musela uplatnit další změna tohoto návrhu. Zodpovědnost za žadatele o azyl by se tedy stala eh, interní záležitosti už eh, by už eh, by tady, tady nebyla další povinnost to eh, zkoumat, jakmile by to tedy přešlo do zodpovědnosti toho dotyčného prvního členského státu. Pokud nějaký žadatel o azyl Eh, následně opustí území eh, této země na více než tři měsíce, tak by se to mohlo změnit, ale to je nyní v tom návrhu komise vyškrtnuto. Já si myslím, že by to mohlo mít velmi negativní eh, dopady, protože by to mohlo znamenat, že členské státy, které jsou na externí hranici EU, by byly zodpovědní za, ti, za tyto případy a byly by nadproporciálně zatížení a byli by zodpovědní i za to, aby vrátili osoby které nemají nárok na mezinárodní ochranu. A proto se domníváme, že by to mohlo mít negativní efekt, protože by to mohlo sloužit jako pobídka pro tyto členské státy, aby nenaplnili eh, povinnost, které vyplývají z té potřeby plné registrace, protože by věděli, že pokud tedy toho dotyčného žadatele budou registrovat, tak následně už na něj, za něj budou navždy zodpovědní. A proto tedy e, souhlasíme s tím, co navrhuje paní Wikstrom, paní zpravodajka. E, to znamená, že bychom tento přístup odstranili, že bychom se tedy drželi současné situace. A potom tedy ještě ten korektivní alokační mechanismus. Současný dublinský systém neobsahuje jasný mechanismus solidarity a solidární opatření, to je na snadě a je to jeden z hlavních nedostatků celého toho systému. To znamená, že se i my domníváme, že je potřeba mechanismus solidarity zahrnout do nařízení. Nicméně se zároveň domníváme, že to, co předložila komise, je poměrně skromné a že to pravděpodobně nebude uspokojivě schopno vyřešit naši situaci a zavést skutečnou solidaritu. Já to velmi stručně schrnu. Ten systém by se měl tedy uplatnit eh, ve prospěch těch členských států, které jsou nadměrně zatíženy eh, přílivem uprchlíků, přitom se tedy bude zohledňovo, budou zohledňovat dva kritér, dvě kritérie, eh, počet obyvatel a HDP. Ten korekční mechanismus by se tedy uplatnil pouze pokud by eh, daný členský stát předkročil 150 eh, koeficientu a kromě toho jsou tu ještě další kritéria. Eh, bylo by to založeno na základě monitorovacího systému, který by evidoval počet žadatelů, počet žádostí. Velmi stručně tedy mohu říci, že jsme v tomto návrhu odhalili celou řadu nedostatků. Jeden Velmi důležitý aspekt se týká toho, že ten solidární mechanismus by fungoval paralelně s aplikací dublinského nařízení jako takového. To znamená, že v případě, že by členský stát byl konfrontován s nadměrnou zátěží, eh, pokud jde o žádosti o azyl a pokud by se tedy spustil tento korekční mechanismus, tak by stále ještě docházelo k transferům z jiných členských států na základě běžných dublinských kritérií. A to by vedlo tedy k, eh, k absurdním situacím, protože ta země, která by využila ten solidární mechanismus, by zároveň eh, dostala eh, stejný počet žadatelů o azyl, nebo možná ještě více žadatelů o azyl na základě těch dublinských nařízení, což je tedy absurdní. Eh, my tedy navrhujeme, aby se tady vytvořilo eh, nebo aby tady byla jednoznačná spojitost se zastavením eh, damlinských nařízení. Pokud jde o ten prach, já si myslím, že to bylo tedy zvoleno, zvoleno libovolně a že to není logické z hlediska toho systému, protože ten systém by měl ulevit členským státům, které jsou pod za, nadměrným tlakem. Pokud tady členský stát už nebude schopen zvládnout ten příliv uprchlíků, tak by ten systém měl začít fungovat a proto se domnívám, že ten práh by měl být 100% a ne 150%. A za čtvrté další věc, obáváme se ještě toho, že tento korekční mechanismus by eh, těm členským státům eh, pomohl pouze částečně v souladu článkem 36.3, tedy musíme aplikovat eh, princip eh, bezpečné země a kromě toho se tedy snížily standardy pro uplatňování těch kritérií pro stanovení bezpečné země a to by tedy mohlo vést k tomu, že celá řada eh, žadatelů bude vyňata z toho eh, uplatnění solidárního mechanismu a že by to tedy ty dotyčné země, že by to těm dotyčným zemím pomohlo pouze částečně. Toho se obáváme. A kromě toho se ještě obáváme toho, že by ten eh, systém vedl k tomu, že se a žadatelé o azyl budou v rámci systému převádět několikrát. Eh, to uplatnění solidárního mechanismu není poslední věc, proto, protože to bude ještě eh, následně řečeno na základě dublinských nařízení a to by samozřejmě zvedlo administrativní náklady, bylo by to velmi náročné. A to samozřejmě není cílem té reformy, protože ta se snaží o co možná nejrychlejší uplatnění těch pravidel. Myslím si, že toho eh, té přílišné komplikovanosti bychom, bychom se měli za každou cenu vyhnout. Morning. To je hm, opravdu dnešní téma dodržování času. Děkuji, Krisi, za příspěvek a teď bych ráda otevřela diskuze, ale ještě předtím bych vás ráda informovala, že čas je tedy omezen. Budeme mít tlumočníky jen do 12.30, takže musíme to stihnout. Máme opravdu dlouhý seznam řečníků, takže prosím, snažte se omezit na minutu 30. Dokážeme to skvěle. Ze všeho nejdříve bych ráda dala slovo Anastázii Christodopulu, která je třetí místo předsedkyní řeckého parlamentu a členkou řecké delegace v parlamentním schromáždění Rady Evropy. Máte slovo. Děkuji. Děkuji za slovo, děkuji také za příležitost, kterou mi zde nabízíte, abych prezentovala jistá stanoviska. Protože jsem z Řecka, protože jsem pracovala od roku 2015 na Ministerstvu pro sociální záležitosti a imigraci a protože jsem jako právník také řešila otázky, které souvisí s uprchlíky z hlediska mezinárodního práva. Žijeme ve velmi složité době, pokud jde o mezinárodní práva, právo, protože to, co je přijato, má vždy konzervativní tendence, především interpretace různých zákonů či úmluv je ryze konzervativní, je ve prospěch těch silných, mocných. My musíme dát pozor na to, o čem hovoříme, co dáváme, vkládáme do těch úmluv, protože Vždy může nastat nějaká naléhavá situace nebo mimořádná situace. A v těch eh, situacích se zapomíná na kulturní tabu Evropy i na jejich výdobytky, protože cílem je harmonizovat eh, situaci, přizpůsobit se jí. Já si myslím, že Ženevská umluva je evropskou biblí pro uprchlíky a v žádném případě nikomu není dovoleno, aby se tohoto dokumentu dotknul, aby ho nějakým způsobem, řekněme, zdeformoval. To je tedy první věc, na které se musíme shodnout jako poslanci a jako poslanci Evropského parlamentu, abychom mohli pokračovat dále. Další věc, kterou musíme připustit, nebo tedy přiznat, je, že existuje směrnice Dublin, také šengenská smlouva, ale v době, kdy od roku 2015 nastala ta velká migrační vlna, tak eh, tyto směrnice nebyly uplatněny, protože tento příliv eh, zoufalých eh, uprchlíků kteří se vydali na dalekou cestu, to prostě vůbec neumožňovalo uplatnění těchto směrnic. Co se stalo od roku 2015? Byl to triumf eh, implementace ženevské úmluvy, protože všechny země spontánně nabídly mezinárodní ochranu těm, kteří utíkali před válkou a násilím. A všechny ostatní úmluvy byly omezující. Tam se jednalo o hranice, o mechanismus eh, řešení žádostí o azyl, Dublin a tak dále, to vše nemohlo být uplatněno, protože ten příliv uprchlíků byl tak obrovský, že zde nebyl prostor pro uplatňování těchto předpisů. A tito lidé si sebou přinášeli svoje úzkosti, svůj boj o život. A dnes přesto že v té době nebylo nic uplatněno, se nyní diskutuje o tom, jak můžeme Dublin změnit, jak můžeme přijmout ještě komplikovanější mechanismy a vůbec nemyslíme na to, co se může stát, když dojde k novému přílivu. Ano, určitě. Určitě přijdou ještě další uprchlíci. Dostala jsem ale 10 minut, ne dvě minuty. Můžete to prosím teď schrnout eh, do dvou minut? No, protože jsem tady. Já kdybych měla dvě minuty, tak bych byla jinde. Vy si berete slovo za všechny vaše kolegy teď, to musíte vědět. Ale je to také na tom programu. V tom programu máte dvě minuty. Uh, programu píšou, že mám 10 minut. Ale vzhledem k tomu, že oni nabrali spoždění, tak jsme to museli zkrátit. OK. You must... Uh... OK. OK, let's try. Dobře, tak se pokusím ještě jednou. Já vám dám ještě pět minut. Čtyři minuty a to bude vše. Takže budeme pokračovat. Pokud se opakuje tento jev, pokud eh, z další oblasti, z dalších zemí sem přijde další milion uprchlíků, tak eh, ta smlouva, o které teď diskutujeme, kterou se snažíme vylepšit, eh, přidat k ještě další omezující mechanismus, bude moci tato smlouva být uplatněna? Podle vás, já si myslím, kolegové, že my tady všichni cítíme, že toto klima, které bylo vytvořeno, toto mezinárodní klima nás přivedlo k tomu, že si uvědujeme potřebu, aby Evropa reagovala na tyto konzervativní tendence. Trump ve Spojených státech se snaží uplatňovat své politiky proti migraci, zatímco v Evropě země Vyšegrádské čtyřky už začaly stavět zdi. A organizovat eh, demonstrace na ochranu hranice. Nicméně nebylo přijeto žádné opatření proti nim a teď hovoříme o flexibilní solidaritě. Solidarita je jedna jediná, buď je nebo není. Jako humanismus, ten je také jenom jeden, buď existuje nebo neexistuje. Nelze nějakým způsobem definovat eh, solidaritu, omezovat ji adjektivy. Pouze noví členové tak eh, upozorňují na tyto problémy, ale když eh, do rodiny se dostane nějaký nový člen, tak eh, prostě přijme tradice této rodiny, její historii. Prostě nový člen nepřijde do rodiny, aby měnil její chod a to musíme říci. A nesmíme kvůli oportunistickým důvodům, kvůli tomu, že v těchto zemích eh, hledáme nové voliče, že prostě se jim budeme takto podbízet. My jim nemůžeme tvrdit, že Evropa bude zničena, pokud přijdou uprchlíci. My tady nemůžeme žádným způsobem propagovat xenofobii nebo nacionalismus. My musíme udržovat živou myšlenku solidarity, myšlenku ženevské úmluvy. Nemůžeme přijímat Trumpovy politiky, my musíme odolat všem xenofobním a extremistickým tendencím. A já vám kladu následující otázku. Můžeme mít v Evropě společnou azylovou politiku? Má odpověď je ano, ovšem za podmínky, že ten subjekt, o kterém diskutujeme, je uprchlík. Pokud tedy uprchlík bude mít svá pravidla, tak ano, pak budeme moci mít společnou politiku. Pokud ovšem subjektem jsme my, tak eh, každá země bude tady prosazovat své ekonomické, sociální potřeby a své historické vize. A potom nemůžeme mít společnou politiku. Když přijímáme nějakou mezinárodní úmluvu, tak se klademe otázku, koho chceme touto úmluvou chránit, uprklíka. A Ano, můžeme mít společnou azylovou politiku, protože cílem této společné azylové politiky je uprchlík. Nemyslím si, že se tady jedná o principiální otázky. Myslím si, že parlament tady musí velmi rozhodně hájit své stanovisko. Všechno to, o čem jsme diskutovali v roce 2015, bezpečné vstupy do Evropy a humanitární víza. To vše by mělo, mělo být uplatněno. Nezapomínejme na to, kolik lidí se utopilo ve středozemním moři, kolika lidem byla upřena jejich práva. A my si myslíme, že je to součástí historie. No my nemůžeme tu historii opakovat. Musíme se rozhodnout, kde umožníme nebo jak zorganizujeme bezpečný přístup do Evropy, na základě humanitárních víz a potom musíme začít uplatňovat mechanismus relokalizace uprchlíků, aby si mohli vydechnout ty země, které jsou v první linii. Když se někdo myslí, že Turecko je bezpečná země, tak to je opravdu vtip. To je věc, které se můžeme jen smát. Nesmíme zapomínat, že tady vyvstávají otázky lidských práv. Ano, E, Řecku se tím ulehčilo, ale je zde také právo, otázka lidských práv. E, Dříve či později zjistíme, zda Turecko je či není bezpečnou zemí prvního vstupu. My musíme zajít ještě dále, když se na nás historie obrací a chce po nás, abychom jednali. Děkuji. A nyní má slovo paní Benke z Rumunska. Hello? Yes, madam. Chairman, I will speak in my mother tongue. Paní předsedkyně, budu hovořit svou mateřštinou. Řekla jsem paní Benker z Rumunska. Paní Benker Rumunsko. To jsem totiž já. Děkuji. Dámy a pánové, Evropská unie je konfrontována s nebývalou výzvou a je třeba to zvládnout tak, abychom se vyhli sociálnímu napětí v mnoha členských státech. Solidarita s lidmi v nouzi je ohromná. Je třeba konstatovat, že jsme v situaci, kdy tyto lidé museli opustit své domovy. Vím, že žádná rodina se nerozhodne odejít jen tak ze svého domova, zvlášť malé děti. Nabídnout solidaritu a bezpečí rodinám, hlavně rodinám z malých dětí, je povinnost, která plyne z našich principů a hodnot, ale je důležité jasně rozlišovat mezi těmi, kdo opravdu potřebují ochranu a mezi těmi, u nichž tomu tak není. Mnozí lidé, kteří přijdou do Evropy, různých částí světa nepotřebují ochranu před válkou. Jsou to ekonomiční migranti a je možné, že mezi nimi jsou i extremisté, kteří mohou být nebezpeční i pro zemi svého původu. To nemůžeme ignorovat. Je třeba hledat udržitelná rozhodnutí těchto bodech. Samozřejmě je nutné uznat, že distribuce uprchlíků a migrantů mezi členskými státy je problematická. Nemůžeme Eh, přehlížet fakt, že migranti prostě některé země preferují. Je třeba efektivní relokační systém nacházet na bázi dobrovolné účasti členských států. Děkuji. Děkuji vám a teď pan, kol, paní kolegyně Cornelia N. z Evropského parlamentu. Budu hovořit svou mateřštinou. Děkuji. zásadní příspěvky. Ano, je to pravda, jsme konfrontováni s principiálními otázkami a je třeba, abychom o nich vážně diskutovali. Co chápeme pod pojmem solidarita? Dobrovolná solidarita na jedné straně, na druhé straně strukturální a regionální fondy a jejich využívání a brát to jako právo, no to není v harmonii. Solidarita se musí projevovat i vůči těm zemím, které jsou postiženy nejvíc tím přítokem uprchlíků a pak samozřejmě solidarita vůči uprchlíkům. To jsou ty dva body, o nichž je třeba hovořit. Myslím, že hovořit o něčem jiném je zbytečné. Mám dvě otázky. Ta otázka přípustnosti, do jaké míry je žádost o azyl přípustná, to už bylo eh, tady zmíněno. Po mém soudu je to více práce pro ty členské státy, kde logicky uprchlíci přistanou jako první. Tyto země musí tedy provést kontrolu přípustnosti žádosti a pak musí v rámci toho přerozdělování uprchlíky nejprve přijmout. No já si myslím, že i ta kontrola přípustnosti je více práce pro ty země, kam uprchlíci přicházejí. A má otázka na referenty na panelu, jak je to vůbec slučitelné, jak je to v souladu s ženevskou konvencí o uprchlících toto rychlo řízení. Zda je to tedy slučitelné s touto úmluvou. Za druhé, automatizovaný systém rozdělování, do jaké míry takovýto automatický systém přerovnání vyloučí sekundární migraci. Nebude tomu naopak tak, že tím ta sekundární migrace teprve vznikne, protože v podstatě se budou naprosto ignorovat přání těch uprchlíků. Děkuji, Kornelie. Ten pan, teď pan Vadovič Joptis z Řecka. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že to, co teď zažíváme v Evropě, je to nová vlna rasismu a nenávisti, má zásadní tři příčiny. První příčina je ta, že v přístupu k asilovým řízení, řízením jsme se ukázali být nekompetentními. Stále ještě máme ten systém podle Dublinu, kde co asilovou žádost prošetřuje země, kam ten člověk vstoupil jako první. Aniž bychom vymysleli nějaký automatický solidární systém, v jeho rámci by se sdílela odpovědnost za ty procedury. Druhá věc, souvisí s pocitem evropských občanů, eh, že se mají obávat o svou bezpečnost. To souvisí s tou uprchlickou situací, ale nesmíme zapomínat, že evropské hranice nejsou otevřené hranice. Evropa neotevřela své hranice pro každého, kdo by si přál vstoupit do Evropy. Občané Evropy ale mají stále více pocit, že jsou čímsi ohrožováni. A z toho pak plyne rasismus a nenávist. Třetí důvod, na který nesmíme zapomenout, je ten, že se nezachází transparentně s prostředky. Do roku 2014 jsme my, země prvního vstupu, neměli možnost žádat o další peníze na to, abychom zpracovávali ty žádosti. Teď jsou miliony eur, které byly určeny na podporu zemí prvního vstupu, Itálie, Řecko a tak dále. Myslím, že na to je třeba se podívat. I Evropská komise a příslušné organizace, které se věnují zvládání těchto problémů, třeba Vysoká komisařka pro uprchlické otázky, ty se tomu musí věnovat teď zástupce Litvy, i já budu hovořit svou mateřštinou. Nebudu hovořit o solidaritě, protože solidarita se opírá o implementaci pravidel. Je otevřené tajemství, že některé šengenské země už léta ignorují pravidla, která podepsali Budu teď hovořit o dublinském mechanismu. Litva podporuje implementaci tohoto mechanismu, protože jsme tady slyšeli spoustu návrhů, které stojí za zvažování, ale my nebudeme podporovat automatický relokační mechanismus. My si myslíme, že se nemůže nic automatizovat princip eh, nezávislého myšlení by měl být uplatňován. Myslím, že komise se pomalu snaží uzmout členským státům více kompetencí, třeba ty instance, kde komise má velkou autoritu, velkou moc, všechny návrhy přemístování, ty teď všechny chce řídit komise a e, chystají se pravidla, na jejichž bázi by se rozhodovalo o regionální redistribuci. Ale počet přemístěných osob z jedné země do druhé, o tom by taky rozhodovala komise. My si v Litvě myslíme, že plánování e, přesídlování by mělo zahrnovat také členské státy. Členské státy by měly hrát klíčovou roli, stejně tak jako rada. Někdo říká, že to bude dlouho trvat, no ale politici jsou tady od toho, aby to dělali. Je třeba, aby politici přijímali rozhodnutí, proto je máme. Děkuji, pan Diaz Mera. Děkuji, paní předsedkyně. Pár stručných eh, komentářů, abych také řekl, jaké je moje stanovisko. Taková úvaha. Máme zde legislativní reakci na kritickou krizovou situaci. A to je běžné v tomto i v jiných parlamentech, abychom krize řešili konkrétními legislativními reformami nebo i širšími reformami. Tady se jedná o šest nařízení a jednu směrnici. Těch šest nařízení muselo všech člensk, všechny členské státy musely plnit bez eh, povinnosti transform, transpozice. Pak zde máme zprávu paní Valenciano a mou zprávu. Tato zpráva získala velkou podporu ve výboru AFED a ve výboru pro rozvoj Evropského parlamentu. Kvantitativně tedy tento dokument odráží názor Evropského parlamentu, tedy bez ohledu na ty menšinové frakce, které jsou proti. A ty myšlenky, které jsou tam obsaženy, vám budou připadat známé, ale je to vlastně má pozice, mé stanovisko. Migrace, musíme k tomu přistupovat, k migraci jako k pozitivnímu fenoménu. A poskytnout eh, přístřeší, poskytnout ochranu, to je protokol z roku 69 a ženevská úmluva humanismus a, a soucit, to jsou univerzální i evropské hodnoty. Není zde žádné propojení mezi terorismem a migrací. Hovoříme o financování, hovoříme o potřebné kontrole hranic a hovoříme také o zárukách. O zárukách pro žadatele o azyl, které musí tedy probíhat individuálně, musí mít eh, tlumočníka, musí mít advokáta, to vše musí být poskytnuto bezplatně. To tež platí pro návraty. Já jsem byl v Kanadě, kde jsem studoval jejich systém eh, přesidlování. Je to kultura, je to příklad, kterým bychom se měli řídit a je to jasný příklad osmozy mezi občanskou společností a veřejnými úřady. Děkuji, pan Taržinsky z Polska. Bardzo děkuji, paní Thank you, madam chairman. I'll... Děkuji, paní předsedkyně, budu hovořit polsky. E, Chtěl bych se v několika otázkách e, vyjádřit k tomu, co jsem slyšel. Na začátku jsem se chtěla zeptat, protože paní ministrině z Řecka hovořila o tom, že se tady projevují konzervativní síly. Ty se neprojevují. My jsme prostě vybráni svými voliči. Já jsem musím říci hrdý na to, že mě zvolili mý voliči. Stejně jako Donald Trump, do kterého jste se tady obouvala, je demokraticky zvoleným prezidentem a my to musíme ctít, protože demokracie je základem svobodného světa. To je tedy první věc. Pak jsme tady slyšeli, že teror nemá nic společného s migrací. A kdo působil ten atentát v Paříži. Dva z nich to byli uprchlíci, kteří měli uprchlické dokumenty a kteří sem přišli. To jsou fakta. Můžete nad tím zavírat oči, to je možné, ale nic to nepřinese do diskuze. Solidarita. V naší evropské společnosti můžeme hovořit o solidaritě, když tady máme Nord Stream. To si nemyslím. Rumunsko, já jsem byl v Rumunsku, hovořil jsem s ministrem zahraničních věcí. Rumunsko souhlasilo s tím, že přijme uprchlíky, přišli do hotspotu nejdříve 100 lidí a když ti uprchlíci uslyšeli, že nejedou do Německa a ještě nevěděli, kam mají jet, tak prostě utekli. A minister se vrátil s prázdnými autobusy zpátky na ministerstvo. To jsou fakta. Němci. Německo. 10 tisíc lidí, kteří přijeli do Německa, teď vůbec nevíme, kde jsou, nejsou zaregistrovaní. Paní Angela Merkelová teď eh, vojenskými Herkulesy odesílá uprchlíky, protože se ukazuje, že je to nebezpečné, že je jich moc. Kde končí toto šílenství? Kolik uprchlíků má přijít? Milion, dva miliony, pět, deset, sto milionů. Války vždycky byly a vždycky budou. Co se stane, když tady bude 200 milionů prchlíků? Budeme je pořád přijímat? Polsko přijala už více než milion Ukrajinců, kteří u nás dostali ochranu a práci. Více než milion. A teď vojenskými eh, Herkulesy posíláte uprchlíky zpátky. Děkuji za váš příspěvek a nyní z České republiky. Paní Langšádlová, prosím. Ehm, děkuji za slovo. Já se jenom ještě velice krátce vrátím k, k tomu eh, minulému příspěvku. Já jsem velmi znepokojena tím, že komisař mi vůbec neodpověděl na, na mé velmi vážně vznesené eh, obvinění, že navrhované úpravy nejsou v souladu s naším primárním právem. Eh, já jsem samozřejmě znepokojena tím, že nekompetentně reagoval na dočasnou ochranu, ale chtěla bych opravdu zopakovat, že navrhované úpravy jsou v rozporu s primárním právem, eh, že jsou v rozporu se smlouvou o fungování Evropské unie, protože tam v článku 78 odstavec 3 se opravdu hovoří, že v případě migrační krize se umožňuje pouze jednorázově, jednorázově přijímat ve prospěch dočených zemí dočasná opatření. A to, že pan komisař ani na tuto otázku zásadní žádný eh, zásadní výhradu ne, neodpověděl, je pro mě velmi znepokojující. A chtěla bych říci, že já jsem byla na studijním pobytu ve Spojených státech studovat migraci. A chtěla bych upozornit na to, že ve Spojených státech, přestože jsou federací, neexistuje, aby Washington rozhodoval o tom, kolik v rámci resettlementu zemí, která země kolik lidí přijme tam bych chtěla také upozornit na to, že tam dva roky předtím, než kohokoliv v rámci resettlementu, a bylo to za prezidenta Obamy, přijmou, tak dva roky tyto lidi prověřují z bezpečnostních a zdravotních důvodů. My se opravdu chováme mimořádně nezodpovědně. Děkuji. Thank you very much. Eli Schlein. Děkuji, Eli Schlein. Děkuji. Dovolte mi, abych kolegy upozornila na tom, že články 78 a 80 smlouvy hovoří o solidaritě a rovném sdílení zátěže mezi členskými státy. Měli bychom si tedy podepsat ty smlouvy, které jsme všichni společně podepsali. To je první věc. A druhá věc. Nejde o solidaritu. Je tady eh, šest členských států, kteř, které již dlouhá léta musí řešit 80 všech uprchlíků, protože ti lidé nepřicházejí do Řecka, oni přicházejí do, dále do Evropy. To znamená, že potřebujeme společné řešení. A Evropský parlament již dlouho žádal pro nějaký automatický mechanismus sdílení zátěže, tak aby tedy eh, ty žádosti byly spravedlivě rozdělovány, nicméně tyto žádosti nebyly vyslyšeny. Pokud jde o ty kontroly nepřípustnosti, nepřípustnosti já jsem ráda, že jak eh, pan eh, Polet, tak paní Maženis se k tomu vyjádřili, protože se domnívám, že ten, ta myšlenka, Eh, není dobrá, že bychom se jí měli úplně vyhnout, protože by to mohlo vytvořit velmi nebezpečný filtr. Ten koncept eh, bezpečné země je velmi vágní a eh, je to vlastně na uvážení členských států a to samozřejmě není dobré a nebylo, nefungovalo by to. A Samozřejmě, že je možno externalizovat naše povinnosti, naše hranice. Tady bych ráda eh, eh, poukázala na dohodu mezi Evropskou unii a Tureckem, nebo bych ráda upozornila na to, že dokonce i o eh, Libii se uvažuje jako o bezpečné zemi. Ráda bych upozornila kolegy na to, že 86 procent všech vnitřně přesídlených osob nebo přesídlených osob je v rozvojovém světě. To znamená, že my jsme v New, Yorku, v New Yorku podepsali deklaraci, která hovoří o tom, že bychom tedy měli naše zodpovědnost eh, lépe rozdělit na globální úrovni. Jak může být důvěry, můžeme být důvěryhodní v očích ostatních, když ani jako Evropská unie nejdeme příkladem. A ještě úplně poslední bod, to se týká toho korekčního mechanismu. Někteří říkají, že ten mechanismus nebude fungovat, že musíme vytvořit mechanismus, který bude založen na vzájemné důvěře a který se tedy uh, uh, ve, který vezme v potaz preference eh, dotyčných žadatelů. Je tedy v zájmu eh, členských států, aby se snažili tyto žadatele lépe integrovat eh, do své společnosti. Čas velmi rychle kvapí a já tedy prosím paní Lambert, Lambert, která bude předseda dalšímu panelu, aby se už podobně pomalu připravila a na tomto místě bych ráda řekla, že je velmi jasné, že diskuze mezi Evropským parlamentem, radou, komisí a národními parlamenty, poslanci národních parlamentů bude do budoucna i bude potřeba i do budoucna. Nicméně to byl velmi dobrý výchozí bod. Já mám tedy na seznamu eh, další řečníky, kteří se přihlásili o slovo. Předám to paní Jean Lambert, která bude předseda dalšímu panelu. Eh, my už jsme začali s 15-minutovým spožděním a nyní tedy končíme s 15-minutovým spožděním. Já to tedy předávám další paní eh, předsedající. Eh, doufejme, že se nám tady podaří předlo- přijít s nějakými novými um, myšlenkami, stvoříme jednu Evropu a potřebujeme jednotná řešení ve všech oblastech, včetně tohoto. Uh, takže nyní tady předávám slovo paní Jean Lambert, která bude předseda třetí části, která se zaměřuje na bezpečné země původu a pojetí bezpečné třetí země. Už jsem zdůrazňovala, že je tu tady další sál, kde můžete naší diskuzi sledovat, pokud se nevejdete do tohoto sálu. Děkuji. Right, if we could maybe move to the last... Dovolte mi, abych zahájila poslední část našeho dnešního dopoledne. Bylo by potřeba, abychom skončili v půl jedné. Nejenom proto, že bude následovat oběd, ale také proto, že se budou konat další workshopy a ne, nechtěli bychom tedy ubírat čas těmto workshopům. To znamená, že já se omlouvám za to, že začínáme se spožděním. Eh, řečníci nepochybně chápou, že jsme pod časovým tlakem. Uvidíme, jestli budeme schopni tedy eh, alespoň částečně naplnit náš program. Já se jmenuji Jean Lambert, jsem britská poslankyně Evropského parlamentu, eh, stále ještě, a mám radost, že tedy mohou být předsedající při této výměně názoru budeme se zaměřovat především na bezpečné země původu a pojetí bezpečné třetí země, což tedy nejsou eh, stejné věci. Oba koncepty již tedy jsou součástí eh, evropské legislativy v oblasti azylu, eh, především v nařízení o azylovém postupu jsou to články 36 a 38. Koncept bezpečné země původu se používá proto, aby se tedy definovaly země, které vzhledem ke stabilnímu demokratickému systému a vzhledem k tomu, že jsou tedy v souladu s mezinárodními umluvami v oblasti lidských práv, jsou tedy bezpečnými a e, to se tedy především týká jejich vlastních státních příslušníků, lidí, kteří žijí v této zemi, ne těch, zemí, těch lidí, kteří přicházejí z jiných zemí nebo e, projíždějí touto zemí. Eh, je to součást tedy Evropské agendy o migraci. Komise v září roku 2015 navrhla společný seznam EU. Je to seznam bezpečných zemích původu, patří sem Albánie, Bosna, Hercegovina, bývalá Jugoslavská republika Makedonie, Kosovo, Černá hora, Srbsko a Turecko. Výbor Libe Evropského parlamentu k tomu přijal svoji pozici v červnu, červenci roku 2016. Panem zpravodajem byl pan uh, Guillaume a v tu, tedy paní Guillaume a v tuto chvíli tedy vyjednáváme s radou. Eh, Mezitím komise předložila další návrh nařízení o asilovém postupu, který je také eh, součást tohoto konceptu v tuto chvíli je to tak, že ty seznamy vznikají na národní úrovni, nejsou mezi členskými státy koordinovány. Některé eh, státy mají určitou zemi na seznamu, jiné země ne. A proto jsme tedy pozvali zástupce národních parlamentů, aby se k tomu mohli vyjádřit. Uvidíme, jestli tedy eh, budeme schopni se domluvit na tom evropském krátkém seznamu. Chceme eh, se vás zeptat, jestli tedy chcete mít seznam, na jehož základě bychom tady všichni jednotně mohli pracovat. To naše jednání bude vypadat tak, že nejprve zazní úvodní projev. Bohužel to tedy nebude pan Silvestry z agentury Evropské unie pro základní práva, protože bohužel mu nebylo dobře, je nemocen a nemohl se účastnit. A my tu tady máme eh, příslušnou zprávu předloženou komisi Místo toho eh, tu máme pana Moreno Diase, který byl zpravodajem v této věci. Eh, to znamená, pokud jde o společný evropský asilový systém a pan Moreno Dias je členem Evropského hospodářského sociálního výboru. Následně tedy krátce promluví pan Martin Toledano Soare ze španělského parlamentu. Zatím tady eh, fungoval systém, pravděpodobně už to zaznělo vícekrát, že vždycky eh, budou hovořit dva zástupci národních parlamentů a jeden zástupce Evropského parlamentu. Pokud by se zástupci národních parlamentů chtěli vyjádřit, tak je prosím, aby vyplnili formulář a předali je tedy zástupcům sekretariátu a eh, my na základě toho tedy vytvoříme seznam řečníků. A nyní tedy začneme. Jak už jsem řekla, jsme velmi rádi, že je tu pan Moreno Díaz a že tedy přednese úvodní projev. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji Evropskému parlamentu a výboru LIBE za to, že si chtěli vyslechnout dnes dopoledne názor Evropského hospodářského a sociálního výboru. To je tripartitní konzultační orgán Evropské unie, kde máme zájmy zaměstnanců, zájmy zaměstnavatelů a také vedeme dialog s občanskou společností, abychom eh, vás informovali o názor občanské společnosti na normativy Evropské unie. Pokud jde o nutnost dát Evropské unii nejen společnou prchlickou politiku, ale také společnou pracovní imigrační politiku, to už je klasika, to už je tradice. Takže pro Evropský hospodářský a sociální výbor debata o solidaritě a zodpovědnosti v oblasti uprchlíků neexistuje. Otázka uprchlíků v Evropě je otázka zodpovědnosti jak Evropské unie, tak i členských států. Zodpovědnost, která vyplývá z plnění mezinárodního práva, ženevské úmluvy z roku 51, splnění pravidel Evropské unie, směrnic 32 a 33 z roku 2013 a povinnost, která vyplývá splnění článku 58 smlouvy o fungování Evropské unie. To co řešíme dnes dopoledne. Článek 36 směrnice 32 2013 té první přílohy o možnosti využít seznam bezpečných zemí původu, to samo je, abych tak řekl, zrazováno evropským eh, asilovým systémem. Náš výbor v prosinci roku 2015 eh, schválil stanovisko, které vám teď budu prezentovat. Bylo to přijato všemi třemi skupinami Evropského hospodářského sociálního výboru, to znamená skupinou zaměstnavatelů, zaměstnanců a tedy tou třetí skupinou různých zájmů. Ta společná evropská politika byla v podstatě od začátku nefunkční, protože nebyly náležitě uplatněny směrnice 32 a 33 z roku 2013. Ten nový balíček opatření, ty reformy, směrnic a nařízení přinesly nový impuls. Tento impuls přichází pozdě a v nejhorší možné chvíli je špatné zahájit reformy a procesy transformace v krizových okamžicích. V okamžiku, kdy je to také citlivé pro veřejné mínění. Evropský hospodářský a sociální výbor rozhodně podporuje návrhy Evropské komise. Ovšem, Podporujeme je v kritickém duchu a s jistými změnami. Koncept bezpečné země, který řešíme dnes, má závažné dopady. Má dopady, pokud jde o to, že ta osoba, u které máme za to, že přichází z bezpečné země, projde zrychleným eh, postupem, zrychleným řízením. A tento zrychlený postup eh, zkrátí dobu, která je potřebná na řešení její žádosti a tím pádem eh, budeme mít méně času na to zjistit, zda se nejedná o osobu, se kterou bylo špatně zacházeno, zda je to třeba týraná žena a tak dále. Může to také znamenat rozbití porušení principu nediskriminace, který stanoví článek 3 směrnice, nebo tedy Ženevské umluvy z roku 51. Zavedení společného seznamu bezpečných zemí EU rozhodně neznamená harmonizaci, pokud jde o kritéria pro seznamy bezpečných zemí, protože samo nářízení stanoví soužití toho společného systému s různými seznamy jednotlivých členských států, které mohou tedy mít na národní úrovni. Pokud jde o kritéria, která stanoví první příloha, směrnice 32 2013, tak tam se říká, že stát, který je považován za bezpečnou zemi, musí respektovat mezinárodní rámec práva. Dobře, návrh komise začíná selhávat už eh, v okamžiku, kdy tam máme Kosovo. Všichni víte, že eh, Kosovo nepodepsalo Evropskou umluvu lidských práv, takže se nám zdá, že komise nám tady poskytuje špatný příklad. Další, druhé kritérium. které stanoví návrh komise, jsou rozhodnutí Evropského soudního dvoru pro lidská tráva, pokud jde tedy o dodržování lidských práv a v zemi původu. Tady máme poměr přijatých odsuzujících eh, rozhodnutí v poměru k celkovým rozhodnutím. Ovšem eh, tam se nezohledňuje, kolik eh, těch rozsudků skutečně bylo. Takže uvedu jasný příklad. Turecko. Evropská komise 280, 2981 Eh, rozsudků nebo tedy případů, které řešil Evropský soudní dvůr pro lidská práva. My všichni víme, že často ta řízení probíhají několik let, to znamená, že to mohou být případy z roku 2010, 2011, nejsou to specificky tedy případy z roku 2014. V každém případě z těch 2891 eh, případů dvor pro lidská práva začal řešit pouze 110 případů a v těchto případech prohlásil, nebo tedy v 94 z těchto případů prohlásil, že bylo tedy porušeno mezinárodní právo, konkrétně Ženevská umluva. Tím pádem se zde říká, že nedodržuje 93% těchto případů. Pak zde máme eh, Bosnu a Hercegovinu, tam eh, jich bylo sedm, a eh, pět z toho bylo prohlášeno takže to znamená 75%, pak kde máme Makedonii, Albánii a dále. Tam máte další údaje, na které se můžete podívat na oficiálních stránkách Evropského soudu pro lidská práva. Takže pozor na ta data, která obsahuje seznam navržený komisí. A konečně zavedení statutu kandidátské země. To, že nějaká země je kandidátem na členství v Evropské unii, znamená, že pracuje na kodaňských kritériích, ne to, že tato kritéria efektivně plní. No, Turecko. Máme nedávný případ o tom porušování svobody projevu nebo zadržení německého novináře tureckého původu. A pak zde máme hodnoty, o kterých hovoří například eh, OSN nebo Rada Evropy. To jsou další údaje, na které se můžeme podívat. Takže revize konceptu bezpečné země probíhá velmi pomalu. Vidíme, že pokud jde o dodržování lidských práv, tak ta situace se v různých zemích mění. Dokonce dnes zde máme jednu členskou zemi Evropské unie, kde teď Evropská komise řeší, zda nedošlo k porušení lidských práv. Takže vyžadujeme rychlejší přepracování tohoto konceptu. Závěry. Pozitivně hodnotíme seznam, společný seznam bezpečných zemí, pokud se dohodneme na tom, jaká je definice té bezpečné země. Říkáme, že je to tedy špatný moment a navrhujeme pět vylepšení. Vždycky musíme zajistit eh, individuální prošetření každého případu, kdy dojde k předložení žádosti o mezinárodní ochranu. Nemůžeme automaticky uplatňovat eh, tedy ten koncept eh, koncept eh, bezpečné země, potom eh, nemůžeme odmítnout eh, žádost pouze z důvodu, že ten žadatel pochází z takzvaně bezpečné země. Potom pan Diaz Demera říkal, že budeme potřebovat bezplatné právníky, kteří zaručí práva žadatelů o azyl. Musíme také dodržovat všechna lidská práva, ne některá. Hovoříme o svobodě tisku, svobodu sexuální orientace, svobody etnických eh, nebo náboženských aspektů a tak dále. A konečně zde musí být eh, efektivní postup odvolání, kdy dojde vlastně k odložení výkonu eh, rozsudku a nedojde tedy k navracení osoby do země původu, dokud nebude odvolání prošetřeno. Děkuji. Děkuji za toto velmi přesné představení toho, co si o tomto tématu myslí Evropský hospodářský a sociální výbor. Je to několik bodů, o kterých se můžeme ještě do budoucna pobavit. A potom eh, zde máme zástupce španělského parlamentu, pan Martín Toledano Suárez. Gracias. Děkuji, paní předsedkyně. Tato reforma, a tady souhlasím se svým předřečníkem i s dalšími zástupci národních parlamentů. Dochází k tomu ve špatném okamžiku. Myslím, že vydáváme legislativu tak trochu zatepla pod migračním tlakem za bezprecedentní migrační krize. Možná od balkánské války je to ta nejhorší migrační krize, kterou zde máme, proto je to obtížná situace a musíme postupovat opravdu opatrně a rozumně, protože ovlivňuje lidi, kteří trpí a trpí jejich rodiny, situace, kdy jsou ohroženi a přicházejí až na naše hranice, když utíkají před reálným nebezpečím. Důležitá součást tohoto nového nařízení této nové legislativy je koncept bezpečné země původu a třetí bezpečné země. Jak se říká, máme evropskou legislativu v této oblasti, ale musíme ještě upřesnit. Ta reforma zdůrazňuje dva aspekty, které já chci také podtrhnout. Za prvé, uplatnění těchto konceptů a také to, že by třetí země byly označeny za bezpečné na seznamech. Jak říkala paní předsedkyně, máme národní seznamy, které v některých zemích eh, obsahují ty bezpečné třetí země nebo bezpečné země původu. Teď, eh, jak už zde zaznělo, musí být eh, zohledněno jakým způsobem se budou tyto seznamy vytvářet. A především eh, musíme mít na mysli, že je třeba zaručit plnění základních práv a právo na azyl. Musíme si uvědomit, eh, jaké země jsou na těchto seznamech Evropské unie. Řešíme tady konkrétní krize a může se to tedy měnit eh, v závislosti na tlaku žadatelů o azyl. Pokud máme, musíme si tedy jasně říci, zda budeme mít minimální seznam těch transitních zemí nebo zemí, ze kterých přicházejí uprchlíci, nebo zda chceme mít maximální seznam, který bude zahrnovat všechny země celého světa. To znamená, které země jsou bezpečné, které země jsou považovány za třetí bezpečné země. Já si myslím, že ta reforma zvolí cestu seznamu bezpečných zemí, které mají bezprostřední vztah k migrační krizi, ke krizi uprchlíků, kterou teď řeší Evropská unie. Proto je také důležité, zvážit ten návrh, že by národní seznamy bezpečných zemí přetrvaly ještě dalších pět let a po pěti letech buď dojde k jejich sjednocení, anebo zde zůstane pořád ještě otevřená možnost, aby z některých důvodů, z nějakých důvodů měli členské státy své vlastní seznamy. Já mohu zdůraznit eh, jeden důvod, eh, třeba Španělsko, má mnoho žadatelů o azyl od eh, obyvatel Latinské Ameriky, státních příslušníků zemí Latinské Ameriky. Takže ano, a my máme takovýto privilegovaný vztah s Latinskou Amerikou, ale to jsou země, které nemají velký význam pro Evropskou unii a pravděpodobně nebudou na těch jejich seznamech. Proto Španělsko by mělo zájem zachovat si svůj vlastní seznam bezpečných třetích zemí. Další důležitý aspekt, který nemůžeme ztrácet ze zřetele, je fakt, že když zde máme žadatele o azyl a my řekneme, že je z bezpečné země, tak členské státy se budou muset podívat na to, přes kterou zemi tato osoba přišla. Je to tedy povinnost, která musí být stanovena permanentně. Nese to tedy sebou eh, spoustu administrativních a sociálních eh, nákladů pro tyto země, pro ty země na hranicích, protože právě přes tyto země sem eh, tito žadatelé o azyl přicházejí a tam bude na orgánech té země prvního vstupu do Evropské unie, aby provedli odpovídající analýzu. Tam se bude rozhodovat, zda je potřeba poskytnout mimořádnou pomoc ze strany Evropské unie, protože tyto země budou provádět eh, tyto analýzy, které pro ně budou znamenat zvláštní náklady a přitom jde o to, aby bylo dodrženo právo této osoby, která je žadatelem o azyl a která tedy předkládá svou žádost. A na závěr bych rád řekl, že jsem zde vyslechl s velkým zájmem ty různé debaty a musím říci, že jsem znepokojen tím, že otázka práva na azyl pro osoby, které přicházejí na naše hranice za větším bezpečím, že je to tady využíváno jako politický argument, že zde využíváno tohoto tématu ke střetu mezi jednotlivými politickými směry a výjímá se to z logického rámce. To samozřejmě vede k tomu, že se zde vzmáhají, rozmáhají ksenofobní hnutí a přitom eh, my chceme, aby v Evropské unii byl regulovaný, bezpečný přístup eh, pro uprchlíky. A pokud eh, my to tímto způsobem, způsobem nebudeme prezentovat, eh, tak dojde k jasnému střetu. Protože na jedné straně chceme zajistit bezpečí žadatelům o azyl a na druhé straně rozhodně nechceme podkopávat eh, naše společnosti, nechceme živit ksenofobní a populistické tendence, protože to by znamenalo také ztrátu důvěry v Evropskou unii, která zaručuje žadatelům o azyl jejich právo, protože oni přicházejí do našich zemí, protože jejich život a život jejich rodiny je v zemi jejich původu ohrožen. Děkuji. Thank you very much and I think... Děkuji. Myslím, že jste správně definovali to, že jsme před politickou volbou. Třeba učinit spoustu rozhodnutí. Myslím, že tady zazněla celá řada zajímavých bodů a teď eh, čekáme na názory z pléna. Někteří už se přihlásili o slovo. Prosím, abyste se snažili dodržet ty dvě minuty jako limit. První slovo Pan Paška ze Slovenska, prosím. Děkuji. Budu reagovat na svého předřečníka. Hovořil jste o právo na azyl v EU a já se zeptám, co je to právo na azyl v EU? Má EU vlastní území, vlastní občany, vlastní rozpočet, kdo by poskytl ochranu a azyl? Pokud vím, tak území mají členské státy. Ty mají také suverénní vlády, státní rozpočty, občany a ti mohou rozhodovat, mají samozřejmě vlastní azylové úřady a ti rozhodují o tom, komu azyl poskytnou a ne. Když bude hovoři, hovoříme o společné azylové politice EU, tak ta by měla vycházet z toho, co evropské státy v rámci spolupráce od Evropské unie chtějí, aby jim pomáhala naplňovat v této oblasti. Takže pokud jde o třetí země, tak národní státy, třeba můj stát, zajímá E, Žerveská konvence a následné dokumenty a pak suverenita členského státu, který sám rozhodne o tom, které státy považuje za bezpečné. Často totiž členské státy jsou považovány za nedostatečně bezpečné, protože v některé části té které země dochází ke konfliktům či problémům, ale to nemusí znamenat, že celá tato třetí země není bezpečnou zemí pro lidi v nouzi. Tedy ono posouzení samozřejmě vychází z toho, co členské státy v rámci své suverenity a svých kompetencí v dané oblasti rozhodne. A obávám se také trošku toho, že evropské instituce, komise a parlament se snaží přebírat práva, která jim nepřísluší. Využívají neštěstí lidí, migrantů k tomu, aby posílili rozhodovací kompetence v rámci spolupráce členských států EU, protože pokud vím, mnohé členské státy nedali souhlas k tomu, aby docházelo k relokaci migrantů, přesto tak Evropská komise i Evropský parlament tu myšlenku stále znovu vrací k jednání. I pan komisař nehovořil pravdu ve svém vystoupení říkal, že všechny členské státy v Lucembursku schválili relokační mechanismus. To není pravda. Pokud vím, pět států hlasovalo proti v Lucemburku a dva státy podali žalobu k soudu, tedy to rozhodnutí podle nich bylo v rozporu. Vzor tomu všemu, pan komisař tvrdil, že členské státy, členské státy přijali závazek. No nepřijali pět členských států bylo proti, takže prosím, chceme-li se dostat dále v tomto problému, pohybujme se v rámci který je možný v rámci práva EU, e v rámci kompetencí EU a v rámci společné akceptance. Tedy, pokud hovoříme o třetích zemích, ano, členské státy mají právo definovat třetí země a obávám se, že omezení tohoto práva bude do budoucnosti nadále problém. Děkuji vám. Děkuji. Myslím, že to bylo jasné vystoupení. Teď Estonsko. Paní Luna? Pan Luna, já tady mám napsáno pan, tak se omlouvám. Omlouvám se vám velmi. Děkuji. Chtěla bych upřít vaši pozornost k faktu, že lidé utíkají z různých důvodů. A abych byla upřímná, tyto různé důvody musí vést k různým politikám, k různému přístupu v rámci azylového řízení. Lidé, kteří utíkají před válkou, před přírodní katastrofou, utékají eh, ve velkém množství potřebují humanitární azyl. Utéka, utíkají, protože v jejich zemích není politická síla, která by je ochránila a zpravidla potřebují eh, pomoc, kolektivní pomoc v sousedních zemích. To je v podstatě uh, potřeba každého, ale je to vyloženě dočasná potřeba do konce toho nebezpečí, ať už přírodní katastrofy nebo do okamžiku, než se objeví politická síla, která situaci změní. Většina lidí v podstatě nepotřebuje dojít až do Evropy, musí najít ochranu ještě dřív. A my jako Evropa myslím, musíme zajistit, aby lidé vůbec se nedostali do středozemního moře, kde mohou utonout, a to ve jménu humanity i svých vlastních zájmů. Pak jsou lidé, lidé kteří utíkají před pronásledováním, utíkají před e, zneužíváním politické moci a žádají, aby jim jiná politická moc pomohla a oni potřebují politický azyl. To je otázka individuální, ten azyl může být trvalý, ale je třeba se tomu věnovat individuálně případ od přípravu. Musíme zajistit, že tyto dvě různé kategorie potřeb vyvolají různou reakci. Masová eh, vlna co nejdříve místu svého vzniku, humanitární azyl reaguje na potřeby zemí, které nejsou bezpečné pro obecnou veřejnost. Ty, kde panuje válka nebo dochází k násilným konfliktům, ale politický azyl to je reakce na individuální situaci, která musí být řešena případ od případu a my musíme říct, že uh, individuálnímu pronásledování může docházet i v zemích, kde obecně veřejnost je bezpečná. To znamená, že to nemusí být země, kde je válečný konflikt. Ale nemůžeme směšovat tyto dvě formy dohromady pod tím názvem migranti, až nebo jim říkat prostě uprchlíci. My, si, my se nacházíme k situaci, kdy uh, 1,3 desetiny miliardy lidí z Číny by svého druhu mělo nárok na azyl, což by pravděpodobně nikoho neučinilo šťastným. Děkuji. Teď pan López Sagar. Děkuji. Myslím, že je tady společná báze těch tří panelů. Ano, musíme se popasovat s tou výzvou, jak reformovat Třetí reforma evropského azylového systému, to už bylo řečeno, části té legislativy prostě nefungují. Také bylo řečeno, že Dublin selhal, ale je třeba říct, že neselhal v důsledku nějaké nehody, ale selhal, neselhal v důsledku přírodních sil, ale selhal z, z nedostatku politické vůle členských států, aby Ehm, řešili situaci podle evropského práva. Tedy tahle reforma se ehm, musí řešit tak, že solidarita ehm, nemůže být něco, nemůže být něco v co budeme doufat. Je třeba artikulovat závaznou solidaritu na základě práva. Také to znamená, že když hovoříme o harmonizaci evropského asilového systému, tak tady musí být jistá míra flexibility, ale nemůžeme popírat evropské právo nebo společné evropské právo. Je třeba také říct, že když když vidíme, jaké jsou mezery mezi takzvanými třetními bezpečnými zeměmi a prvními zeměmi azylu, tak to je přesně to, co ta třetí reforma asilového systému musí řešit. A další věc, také jsem byl v Kanadě s výborem LIPE. Myslím, že na tom se do větší míry shodnou evropští poslanci výboru Libe, že ano, Kanada je modelem, ale v podstatě proto, že stanovili legální cesty, jak se tam domáhat mezinárodní humanitární ochrany. To znamená, že v Evropě musíme udělat něco podobného, protože něk- proto někteří z nás uh, hovoří o humanitárních vízech, což ostatně před Evropským eh, soudem bylo také s tím způsobem schváleno. Humanitární víza, humanitární koridory, legální cesty, tak, aby ti lidé mohli požádat o právní ochranu na území EU. Děkuji jak se často stává, když někdo mluví, někoho jiného to inspiruje, takže buďte prosím, prosím struční. Teď zástupce chorvatského parlamentu, Ostazy. Budu hovořit svým rodným jazykem. Co se týká Evropské unie, my jsme pro solidaritu. Solidarita je základem Evropské unie. Pokud to ohrozíme nějakými příběhy, kde budeme říkat, že všichni uprchlíci jsou teroristé, že všichni žadatelé o azyl zneužívají tohoto práva, tak to zrujnuje, zničí Evropskou unii. Má země byla součástí Jugoslávie, to je součást Balkánu, odkud uteklo velké množství lidí. Hostitelské země mají problémy s těmito lidmi, s těmi uprchlíky, kteří tam nacházejí svůj nový domov. Většinou nemají. Měli bychom naslouchat, neměli bychom uh, se snažit, eh, musíme naslouchat papeži Františkovi a musíme se snažit eh, lépe strukturovat evropskou pomoc. Evropská unie by měla hledat a nacházet pragmatičtější řešení. Když eh, jsme slyšeli názory UNHCR a Vysokého komisaře pro uprchlíky, tak já musím říct, že Nevím, že proč největší darce na tomto světě, kterým je Evropská unie, proč my teď nemůžeme učinit to, co bychom měli učinit. Měli bychom mít svého vlastního komisaře pro uprchlíky. Měli bychom využívat fondy na rozvoj, tak abychom pomáhali uprchlíkům, uprchlíkům, kteří utíkají před válkou pokud eh, se budeme věnovat pouze byrokratickým otázkám, otázkám zda Turecko je či není bezpečnou zemí, nebo zda v Libanonu či jiných zemích, zemích Afriky, usnadníme situaci pašerákům tak, aby mohli svobodně obchodovat faleš, s falešnými pasy, no tak eh, ono by pak bylo protože tam je pak v zájmu lidí prokázat v úzovkách původ v nebezpečné zemi. Evropská unie by se měla chopit iniciativy přímo tam, ne až za středozemním mořem. Měli bychom se chopit iniciativy přímo v těch zemích, v Libanonu, v Turecku a v jiných zemích. Měli bychom být konkrétní a ne jenom hovořit. Děkuji. Děkuji. Teď Slovinsko, pan Matič. Thank you for the word, chair. I will uh, speak in Slovenian Děkuji, paní předsedkyně, budu hovořit slovensky? Když diskutujeme o uprchlících, o problematice uprchlíků, o společném evropském přístupu, tak je mě opravdu líto, že se zde nehovoří o aspektech, eh, které jsou eh, zásadní pro společnou zahraniční evropskou politiku. Bylo by zajímavé podívat se na to, co Evropská unie v této oblasti dělá. Ti předřečníci tady zdůrazňovali význam řešení problému u zdroje. Pokud o bezpečné země, myslím, že bychom se měli více zaměřit eh, na kroky těchto zemí, na to, co tyto země dělají. Já si nemyslím, že judikatura Štresburského soudu by tady měla být rozhodujícím kritériem. Bylo by zajímavé podívat se na to, jak se v těchto zemích záchází z uprchlíky, ne z novináři. Takže země, kteři, které špatně zacházejí se svými uprchlíky, uh, vracejí je od svých hranic, posílejí je, v noci je hlázejí do řeky a tak podobně. Dělají prostě všechno pro to, aby se jich zbavili a do toho zahrnují i některé země Evropské unie, tak tam bychom také měli zvažovat eh, postupy proti takovýmto státům. A konečně musím říci, že mě mrzí, že poslanci národních parlamentů hovoří o tomto tématu, jako kdyby Evropská unie neexistovala, jako kdybychom byli tady jen my, zástupci národních parlamentů, kteří nejsou součástí žádného vyššího celku, žádné unie. Takže tady slyšíme pouze, že máme národní svrchovanost a tak dále a ztrácíme ze zřetele důležitost role této unie. Bez společného ducha už žádná Evropská unie nebude. Eh, omlouvám se a tím se dostáváme za paní Svindon, která promluví za Evropský parlament. Prosím. Děkuji, paní předsedající, za to, že jste mi udělila slovo. My jsme Takovéto diskuze v Evropském parlamentu vedly již dříve, ale myslím si, že je důležité, abychom eh, našli nějaké propojení, nějakou spojitost mezi těmi třemi částmi. Myslím si, že ta tři témata, eh, o kterých jsme dnes diskutovali, spolu navzájem souvisí. Jde o to, jestli tedy musíme zavést nové reformy. A Otázka, kterou si musíme položit, zní, jestli tedy chceme vůbec evropskou azylovou politiku reformovat. A musím říci, že eh, mnohokrát tu dnes padlo slovo solidarita. Neustále se zdůrazňovalo, že jde o solidaritu. Ale pro mě a pro naši politickou stranu eh, solidarita znamená, že bychom těm uprchlíkům měli pomáhat u nich, v jejich zemi, protože o to jde nejvíc ze všeho. Pojďme se podívat na to, co se stalo ve Švédsku. V roce 2015 došlo k masivní imigraci, poskytli jsme humanitární pomoc, na to jsme tedy vynaložili velké množství prostředků, tak abychom tu masivní imigraci do Švédska mohli zvládnout. A pan místopředseda komise, pan Timmerman, sám řekl, že zhruba 60 80 migrantů jsou eh, ekonomičtí migranti. To znamená, že otázka zní, jak budeme se solidaritou v takovýchto případech nakládat, jak to vypadá s reformami. My společně tedy eh, neseme zodpovědnost, měli bychom eh, ten systém reformovat, je to dobrovolný systém. Jinak totiž hrozí jedno riziko. Pokud nebudeme přijímat eh, dostatečné množství uprchlíků, mohly by nám dokonce hrozit finanční sankce. Já se ptám, jak je to možno chápat a jak to máme eh, vůbec realizovat. Bylo zajímavé vidět, jak probíhala jednání s Maďarskem, Slovenskem a Polskem. Eh, Neustále je řeč o přerozdělování. Já se ptám, kolik uprchlíků tyto země skutečně přijeli a kolik přijmou. Pokud bychom začínali eh, s touto reformou, tak by bylo dobré provést tady reformy především eh, v Evropě. Eh, děkuji a slova má další kolegyně. Děkuji, budu hovořit nizozemsky. Paní předsedající, to, co máme na stole, je poměrně dobrý balíček. Je to tedy balíček, který může představovat evropské řešení problémů, kterým v tuto chvíli čelíme. Mohlo by to fungovat. Viděli jsme děti vyplavené na pláže, které bohužel ve středozemním moři se utonuly. Všichni tady musíme něco udělat a musíme táhnout za jeden pro vás. Paní předsedající, já jsem trochu zklamaná, protože lidé, kteří přišli do Evropské unie v roce 2004, a kteří tedy by měli zastupovat židovko-křesťanskou tradici EU, najednou nemají vůbec žádnou solidaritu s lidmi, kteří jsou na úprku kteří utíkají a snaží se přesouvat ty problémy na jiné země, které leží v jižní části Evropy. Já si myslím, že tito lidé, které jsem tu dnes slyšela, by měli přemýšlet o tom, jak byla Evropská unie solidární vůči ním předtím, než vstoupili do EU a poté, co do Evropské unie vstoupili. Je to solidarita, kterou vůči nim neustále projevujeme. To znamená, že já je prosím, abyste se, aby si to ještě jednou uvědomili. A vám přeji hodně úspěchů, paní předsedkyně. Já si myslím, že tento poslední bod by mohl být dobrým odrazovým můstkem do polední přestávky a do dalších částí byla tu, velmi, eh, byla tu celá řada velmi zajímavých komentářů, například to propojení se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou. Jde také o to, eh, kolik solidarity tedy projevujeme v, té, v těch dotyčných regionech, do jaké míry tedy, eh, nebo co můžeme očekávat od těch třetí zemí. A to bychom tedy měli zjistit, aby nedošlo k destabilizaci, ať už se to týká Libanonu nebo dalších zemí. To jsou tedy otázky, kterým se, kterými se budeme zabývat eh, nejen ve výboru pro zahraniční záležitosti, protože i ten se zabývá eh, azylovou politikou, ale i v jiných výborech. Já tedy děkuji všem zúčastněným řečníkům. Myslím si, že tu zazněla celá řada velmi zajímavých podnik, podnětů a děkuji také všem kteří se přihlásili z Flora. Děkuji také tlumočníkům za to, že tu zůstali o něco déle. Eh, děkuji za tlumočení dnes dopoledne. Oběd se bude podávat v restauraci pro poslance. Určitě to bude někdo, kdo vás tam dovede, kdo vám ukáže cestu. Ti, kteří by měli zájem o workshopy, které se konají během polední přestávky, by měli vědět, že tedy začínají ve dvě hodiny a že konkrétní informace o tom, kde se konají, jsou, umí, jsou tady eh, ve vašich složkách. Děkuji vám a